Well, good afternoon, dear colleagues. We have quite... Vážené no, kolegyně, vážení kolegové, máme dnes poměrně bohatý program, takže navrhuji, abychom zahájili dnešní jednání TAX 3. Vyslechli jsme si odborníky, komisaře, ministry. Už eh, jsme vlastně v našem mandátu 8 měsíc. Takže dnes zpravodajové představí svá zjištění a svá doporučení, jak vylepšit rámec Evropské unie, eh, který má bojovat s praním peněz a má zlepšovat daňový systém. Anglická zpráva eh, byla rozeslána 14. listopadu a všechny ostatní jazykové verze jsou k dispozici na internetové stránce. Co se týče harmonogramu, takže lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 5 hodin 17. prosince projednávat pozměňovací návrhy budeme 29. ledna příštího roku. Hlasovat ve výboru se bude 27.2.2019 a na plenární jednání se toto dostane v březnu, je to druhá březnová plenárka v roce 2019 nyní. Každý spoluspravodaj získá sedm minut, aby představil svou zprávu. Potom budou mít stínové zpravodové každé čtyři minuty na své vystoupení a pak ještě další řečníci. Takže za EPP je to spoluspravodaj pan Luděk Niedermayer. Máte sedm minut, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo, já jsem velice rád, že tedy mám těch sedm minut, že mám tedy víc minut než eh, ostatní, ale já možná ani těch sedm minut nepotřebuji. Chci říci, že před pár lety se kvůli skandálu Evropský parlament rozhodl založit speciální výbor a nakonec se vlastně eh, to rozvinulo v práci čtyř výborů, eh, které po sobě následovaly a také se tomu věnoval i výbor Econ. Finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem, daňové úniky, mm, to, to všechno ještě nejsou problémy, které jsme překonali. Také to ne, ne, ilustrují třeba i nepostále poslední signál z poslední eh, doby, třeba CumEx. Takový ten uh, první skandál, to byl rok 2015, takzvané LuxLeaks. Uh, byl zde výbor Tax, pak Taxetu, výbor PANA a všechny tyto výbory zkoumaly nedostatky daňových systémů, které se vlastně ukázaly těmi skandály, i také i bankovními skandály a také třeba i těmi skandály cum-ex. Chci říci, že v mnoha oblastech dochází k pokroku a můžeme být hrdí na své úspěchy, mm, protože i zde jsme v tom hráli výraznou roli. Máme zde novou legislativu, je zde, mm, která posílila transparentnost v mnoha oblastech. Také je zde samozřejmě i větší vůle těmto věcem se věnovat. Ale v mnoha oblastech stále ještě postrádáme společný eh, přístup a i odvahu, například CCTB nebo reformu DPH. Ale je jasné, že v mnoha dalších aspektech Eh, to není tak, že by nám chyběla legislativa, například eh, v oblasti boje s práním peněz, ale spíše chybí nedostatečné vymáhání, nedostatečná spolupráce a to všechno oslabuje potenciální výsledky. Chtěl bych říci celkově, a mohu to říci mm, s politováním, s, mm, s litostí, mm, Některé členské státy nejsou ochotny vzdát se alespoň část části své svrchovanosti za účelem toho, abychom mohli efektivně bojovat s těmito problémy. A pokud se tato situace nezmění, tak těžko postoupíme vpřed. Ve zprávě se věnujeme celé paletě problémů a témat. Musím zdůraznit, že jsme byli omezeni rozsahem zprávy, proto tedy ještě předložíme mnoho pozměňovacích návrhů později protože chceme zajistit, aby do té zprávy nakonec byly zapracovány všechny důležité věci. Eh, pan předseda napomíná kolegy, aby mm, nerušili pana zpravodaje. Tak možná bych mohl začít úplně od začátku, navrhuje pan zpravodaj. No tak, budu pokračovat. Myslím si, že na co se ta zpráva soustředí, eh, jsou tam různé, eh, je to tedy praní peněz, podvody v, v oblasti DPH, a také některé konkrétní speciální záležitosti, jako jsou třeba takzvaná zlatá víza. Rovněž bych chtěla říci, že podtrhujeme to, že daňové orgány mají nyní eh, k dispozici účinné nástroje, také mají k dispozici velké objemy údajů. Je důležité, aby tyto informace byly efektivně využívány a sdíleny. Není zapotřebí třeba více pravomocí nebo více údajů, ale musíme se to, co máme k dispozici, naučit efektivně využívat. Rovněž bych chtěla říci, že v minulosti jsme se hodně zaměřovali na zamezení dvojího zdanění, ale musíme si být rovněž vědomi toho, že takzvané dvojí zdanění eh, sebou eh, vlastně nese to sebou různé další náklady a také určitou nejistotu, eh, jak to vlastně je s tou daňovou povinností. Toto všechno musí být rovněž vyřešeno, protože je důležité, aby poctiví dá, plátci daní byli jaksi odměněni a abychom se spíše zaměřovali na ty kteří se chovají nesprávně. Co se týče oblasti boje s praním peněz, musíme zaručit, aby systém byl robustní, aby byl odolný. Pokud některý stát nedokáže zaručit dobré vymáhání legislativy, je důležité se zamyslet nad tím, zda ta směrnice by neměla být transformována do nařízení, aby se posílila její eh, jednoznačnost a aby se také zaručila, eh, zaručilo lepší provádění. Mohl bych ještě hovořit dále, Já jsem si s že můj kolega Jepe ještě zúrazní některé věci. Chtěl bych mu poděkovat za konstruktivní spolupráci, která, jak doufám, bude pokračovat. A rovněž chceme říci, že doufáme, že signál, který Evropský parlament vyšle touto zprávou, bude jasný, že, tato zpráv, že tato, eh, toto úsilí eh, nebude utuchat takže že budeme pokračovat. A také ještě děkuji samozřejmě i všem kolegům tohoto výboru a panu předsedovi, kteří nám byli velice nápomocni. Děkuji a nyní druhý spoluspravodaj za skupinu SAD, pan Jepek Kofot. Děkuji, pane předsedo, děkuji kolegové, kolegyni. Já bych nejprve chtěl poděkovat svému spoluspravodaji Luďku Niedermayerovi za konstruktivní přístup a spolupráci při přípravě této zprávy. Mm, pro mě to byla velice zajímavá spolupráce a asi e, není e, tajemstvím, e, že jsme se shodli na mnoha způsobů, také jsme se Eh, dohodli na mnoha kompromisních návrzích a pak jsme vlastně se někdy třeba jaksi gentlemansky dohodli, že se nedohodneme. Chtěl bych poděkovat také sekretariátu, chtěl bych poděkovat eh, všem dalším, kteří s námi spolupracovali na této práci. Mm, máme zde časovou, časový rámec, který byl dost náročný, vyžadovalo si to od nás eh, mnohé úsilí. Co se týče té samotné zprávy, jsem rád, že naše úsilí jste v tomto výboru teď přineslo eh, své plody. Chtěl bych poděkovat eh, Luďkovi. Myslím si, že ta zpráva je velice silná ve svých doporučeních a myslím si, že také hovoří velice jasně, jednoznačně. Mm, nechcem, nějak jsme se úplně eh, nevyhnuli eh, přímému jmenování některých třeba eh, podniků nebo zemí. Myslíme si, že je dobré, jak se tím pohnat k odpovědnosti, ale zároveň je důležité vycházet z dokumentace, z faktů, z, z, když už chceme někoho jmenovat mm, Hovoříme také o tom, jak jsme během tohoto mandátu, tohoto výboru odkryli různé způsoby, třeba praní peněz. Opět vycházíme z faktů. Navrhujeme zde jasná opatření, proti opatření, například proti tzv. freeportům, proti tzv. patent boxům. Chceme posílit dozor nad bankami, nad bankovními institucemi, chceme posílit spolupráci a koordinaci mezi členskými státy, orgány. Chceme také i celosvětovou akci, kterou pak povede Evropská unie. A chceme dosáhnout celosvětové spravedlnosti v oblasti daní. Chceme také, aby byly skončeny všechny režimy zlatých víz, Ukázalo se, že také třeba mnoho nebo několik členských států nedokázalo transponovat předpisy včas nebo je transponovalo nesprávně. Chceme také, aby komise zřídila zvláštní celoevropský mechanismus pro praní peněz. A buď to může být úplně nový orgán, nebo se vlastně do, to, tuto funkci může nabít nějaký již existující orgán. To jsou návrhy naší zprávy. Je ale zároveň důležité si uvědomit, že za posledních pět let Evropská unie dosáhla mnoha úspěchů v boji s potíráním finanční trestné činnosti a eh, boji s praním peněz, ale zároveň si musíme uvědomit, že je zde ještě hodně práce. Některé členské státy musí posílit svou pravomoc spolupracovat nebo do, do, dozorovat. Pak je zde také třeba řada evropských bank, které Ehm, neplní alespoň ty základní požadavky typu poznej svého klienta. Stávající, do, stávající systém dohledu se ukázal jako nedostatečný, protože nedokázal detekovat, vyšetřovat nebo stíhat tyto ilegální činnosti. Je to poměrně přísný odsudek, přísné odsouzení, ale nemůžeme jinak, než jak eh, o tom hovoříme v této zprávě. Eh, bohužel ta zpráva byla omezená ve svém rozsahu. Museli jsme se tedy omezit, protože mm, jsme měli ještě dalších čtyři nebo pět stran textu, který potom později předložíme ve formě pozměňovacích návrhů a kde jsou vlastně ještě všechny um, ty oblasti, témat, která jsou již v té zprávě, kterou máte před sebou. Ehm, vážení kolegové, Víte, že v tomto našem výboru zcela jistě nejsme na konci této zprávy. Ještě nás čekají další slyšení, další mise a všechna další zjištění samozřejmě ještě budou promítnuta do této zprávy. Ehm, chci ještě říct, že my jako dva spoluspravodajové budeme spolupracovat na této zprávě do té chvíle, než bude mm, schválena na ehm, plenárním zasedání. Pak zde ještě řada pozměňovacích návrhů, které eh, předložili kolegové nebo politické frakce, pak jsou zde ještě konkrétní specifické oblasti, které se podle našeho názoru budou vyžadovat speciální pozornost. Já bych chtěla upozornit na několik z nich, které mm, jsou mi velice blízké které mi leží na srdci. Za prvé je zde důležitá efektivní a účinná ochrana oznamovatelů v Evropě. Například minulý týden se konalo slyšení s panem Howardem Wilkinsonkem, který byl zapojen do De- Deutsche Bank. Takže je důležité hovořit o postavení oznamovatelů v Evropě. Zde se musíme velice dobře podívat na to, jak vypadá legislativní rámec na úrovni členských států Evropské unie. Mm, samozřejmě víme, že teď probíhá jednání o směrnici o ochraně oznamovatelů, která mm, slibuje, že se stane určitým milníkem v ochraně whistleblowerů. Ale zároveň si myslím, že bychom měli využít třeba i erudici našich odborníků. Můžeme se třeba zaměřit na specifickou, speciální legislativou na ochranu whistleblowerů, oznamovatelů. Pak jsou zde určité doložky o mlčenlivosti, které podle našeho názoru mohou být použity k umlčení oznamovatelů, což je nepřijatelné. Pak se také jsme se věnovali takzvaným cum-ex. Hmm, vidíme, že Toto v podstatě byla krádež za bílého dne, krádež daňů, eh, krádež eh, peněz daňových poplatníků, která měla třeba spíše jít na školy, nemocnice nebo na péči o staré lidi, ale namísto toho ji ukradli bankéři, eh, nějací bankéři, kteří to pak využili na mm, zaplacení nějakého luxusního zboží v Dubaji, ve Švýcarsku. Byl tam nedostatek komunikace, nedostatek kontroly ze strany orgány členských států pachatelé těchto činů dělali eh, všechno, co vlastně nedělali členské státy. Velice dobře sdíleli informace, systematicky spolupracovali na dosažení svých cílů. My jako odpovědný výbor se musíme ještě podívat už na, na samotné jádro tohoto skandálu a musíme zaručit, aby takový způsob krádeže už se nikdy nemohl udát. Děkuji vám, kolegové, za dobrou spolupráci. Myslím si, že se nám podaří připravit silnou zprávu. Mm, děkuji za spolupráci v tomto vyšetřovacím výboru. Ještě bych rád naposled k tomu dodal poslední poznámku, pokud mohu. Práce v tomto výboru je eh, charakterizovaná tím, že je zde velice konstruktivní atmosféra eh, a spolupráce. Já bych za to chtěl kolegům poděkovat a říct si, že se těším na podobnou konstruktivní spolupráci až do konce tohoto funkčního období tohoto výboru. Děkuji. Roz, teď se tak trochu rozhlížím a teď nyní má pan Klinc za Alde své čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo, děkuji taky oběma spoluspravodajům. Eh, za jejich zprávu. Hm. Náš výbor byl velmi eh, pilný, eh, provedli jsme několik vyšetřování. Tam, kde ještě nejsem úplně spokojený, to je otázka konkrétních návrhů. Ve finále, abychom dosáhli nějakého efektu, musíme předložit konkrétní návrhy toho, co je potřeba změnit. Nezapomínejme, že hovoříme o obrovských sumách. Pokud se nám eh, podaří eh, významně tedy eh, vymítit tyto toto problematické chování, tak pak bychom v podstatě ani neměli problémy dotovat um, rozpočet. Je jasné, že daňové úniky, takzvané daňové optimalizace, nemůžeme akceptovat. Musíme s tím něco udělat. Otázka je, jak tedy najít správnou cestu. Například, když se podívám na daňové úniky a na návrh u digitálních podniků, že bychom tedy zavedli digitální daň, že takto, pokud chceme dosáhnout spravedlnosti, tak si myslím, že možná podléháme mílce. Protože eh, čísla, která máme, to je prostě čistá simulace. Ty neodpovídají realitě protože ti, kteří tyto cíle, tyto částky předložili, v podstatě je i potom stáhli a zakázali využití svého jména při jmenování těchto čil, čísel, protože tady máme taky Ehm, mnohem menší rozdíl mezi tím, co tady platí digitální firmy a takzvaně normální firmy. Takže dávejme si pozor na to, abychom nedělali něco, co potom systémově je v daňové oblasti těžké realizovat. A za druhé, eh, víme, že máme tři velké oblasti, kde panují špatné podmínky. Jednak je to daň z přidané hodnoty. Už 14 let hovoříme o daně z přidané hodnoty a jejich podvodech. Víme, jak bychom to mohli zlepšit, ale zatím se nám to stále nepovedlo. Členské státy musí udělat mnohem více než do posud, musí to brát vážně. Nepomůže nám, pokud předkládáme eh, analýzu po, za analýzou. Eh, například máme třeba EDA, eh, podnikání a podobně, takže mm, když potom dohledové orgány, respektive když není jasně vyjasněno, který orgán za co zodpovídá. A potřebujeme jasné prohlášení povinnosti bank, které jsou mezinárodně aktivní, že nebudou podporovat takovéto podniky a pokud poruší tato pravidla, tak je potřeba, aby to mělo, aby to na to následovalo soudní stíhání ze strany státu. Tady například eh, třeba můžeme eh, zavést i celoživotní zákaz podnikání eh, pro některé OSVČ, kteří nabízí takovéto optimalizace podobně. Kromě toho bychom taky měli přeskoumat možnost mít něco jako evropskou FBI. Měli bychom zde třeba se pobavit i s odborníky z USA. Včera jsme si například taky vyslechli Eh, co všechno je zde možné. Potom máme otázku oznamovatelů. Souhlasím s předřečníky, jejich situaci musíme zlepšit, ale včera jsme si také vyslechli, v jak těžkých situacích se nachází i vyšetřující novináři, investigativní novináři, kteří jsou často obvinováni z nejrůznějších věcí a nemohou si dovolit vzít si prostě třeba 200 tisíc euro, eh, aby to investovali na nějaké drahé soudní řízení. Už mi vypršel čas, děkuji. Děkuji za GUE Miguel Urban Crespo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já se budu snažit opravdu nepřekročit svou řečnickou dobu. Co se týče struktury této zprávy, tak tu považujeme za dobrou. My si myslíme, nebo že by to, myslíme si, že by to mohl být dobrý prostor pro následující spolupráci. Nicméně, co v nás buzuje obavy, je to, že zpravodajové chtějí, jak si spolupracovat, nebo vlastně ten způsob. To, co nám vadí, je ten způsob, jakým spoluspravodajové chtějí či nechtějí spolupracovat s politickými skupinami, s jinými s politickými skupinami, protože my bychom byli bývali rádi se k tomuto návrhu vyjádřili už dříve. To znamená, že tady aplikujeme vlastně ty hlavní většiny, a vlastně ta vyjednávání neprobíhala tak, jak si myslíme, že by měla. Máme málo času. Je tady jeden prvek, který je pro nás celá zásadní a to ten, že ta realita je zcela jasně jak si těžkopadná a zároveň jaksi tvrdá v tom smyslu, že vidíme, co se děje a my prostě nestíháme. Jsme pořád posad, pozadu, nejsme schopni vyrovnat se s těmi strukturálními změnami a jsme prostě pořád to proděravěné sítko, kde prostě jde všechno. Eh, to znamená daňové ráje, porušování bankovního tajemství, prostě spousta věcí, o kterých tady vlastně nikdo nechce hovořit, protože to jsou citlivá témata. Ale víte co? ve chvíli, kdy je v bazénu jedna malá díra, no tak prostě vyteče všechna voda, i když je ta díra velmi malá. A to přesně se děje i tady. Kromě toho v nás vzbuzuje obavy to, že témata, o kterých jsme už hovořili a schválili i v rámci Taxudu 1, 2 a Panama Papers, i to, co vlastně už bylo schváleno Evropským parlamentem, tak jsou témata, která nejsou konsolidovaná. Pana a ta tax tady vůbec v, tém, v tomto návrhu není. Jak je to možné? Jak je to možné, že tady v podstatě uděláme krok zpět, že se tady neobjevuje to, na čem jsme se dohodli? To znamená, ve kterých bodech nebo která témata mám na mysli. To znamená, že se tady hovoří o zprostředkovatelích a ne o facilitátorech. To není akceptovatelné, protože my tady potřebujeme specifickou sekci, která se týká facilitátorů. Nemůžeme hovořit pouze pouze o bankách tam, kde se hovoří o praní špinavých peněz, když samozřejmě víme, že jsou banky právě těmi facilitátory toho podvodného jednání a e, účastní se daňových úniků a dalších. V 30. zprávě Panama Paper se o tom zcela jasně hovoří a my se dostáváme opět několik e, kroků zpět. Fiskální amnestie opět, opět to, co už máme v Panama Papers a tady to vůbec není. To znamená, v těchto bodech si myslím, že jsme udělali prostě krok zpátky. A co se týče těch podvodných pod, podniků, No prostě ty podniky z Lucemburska, Nizozemska a další daňových rájů, no tak to je přece zcela, to jsou zcela jasné příklady daňových úniků. E, zpráva Panama Papers byla i v těchto bodech daleko jasnější, zřetelnější. V této zprávě Panama Papers se také daleko jasněji hovoří o těch e, vyšetřujících úřadech a dohledových úřadech. To znamená, to jsou všechno body, které už máme v Panama Papers, ale ale tady nám chybí. To znamená, že tady mám na mysli, tady, mám tady na mysli hm, tu zprávu z roku 2016, která byla velmi obšírná, ale tady prostě se o těchto zcela základních bodech vůbec nemluví. Myslím si, že bychom mohli být daleko kritičtější. Například opět seznam daňových rájů tak pro nás to je prostě sranda. E, co tady na tom seznamu je, že tady není vůbec žádný stát z Evropské unie, když víme, že tady existují. Máte tady pouze příklady ze třetích zemí. A Kromě toho tady máme BEPS, OECD, což je prostě systém, o kterém víme, že je nedostatečný a kromě toho víme, že chceme, dohodli jsme se, že chceme podpořit vlastně přejednání daňových smluv na mezinárodní uh, úrovni. A ještě poslední věc, ještě jedna věc. My rozumíme tomu, že toto je třeba udělat všechno v rámci OSN e, a ne v rámci OECD. Musíme dodržovat časový rámec, protože pan komisař přijde za půl hodiny. Sven Giegold za zelené. Čtyři minuty. Hmm, děkuji, pane předsedo. Nejprve děkuji spolu zpravodajům za návrh zprávy. Zatím jsem tam nezaznamenal příliš mnoho nějaké koaliční logiky na tomto výboru. Nemyslím se, že se to tedy bude materializovat nyní. Těším se na dobrou spolupráci na této věci napříč politickým eh, spektrem. Mm, jinak máme tam eh, poměrně dobrý dobré formulace. Porovnejme si, čeho jsme dosáhli v předchozích výborech a nezapomínejme na některé významné výzvy, které možná ještě nebyly implementovány. A připomínám i ty, které už implementovány byly. Zejména chceme mít jasnější formulaci faktu, že některé návrhy komise jsou stále blokovány na radě. To se týká eh, podávání zpráv o jednotlivých zemích, zejména se to týká společné eh, konsolidované daňové základny podniků. To je tedy eh, jádrem řady problémů. Parlament by měl sehrát svou roli, aby vyvinul tlak na členské státy tak, aby předložili příslušné legislativní změny. Měli bychom taky hlasitě upozorňovat na nedostatek spolupráce ze strany rady, která nám neposkytuje dokumenty a také upozorňuji na problematiku bulharského předsednictví, které opakovaně odmítá přijít na zasedání výboru, což je porušení principu eh, eh, opravdové spolupráce. To bychom měli tedy jasně říci. Co se týče toho zdanění podniků, je důležité říci, že tam stále ještě máme mezery eh, ohledně eh, daňových eh, rozhodnutí a máme i nadále takzvaně race to the bottom, co se týče těch patentů, ale také daňových měr. Je potřeba, abychom jasně upozorňovali na šíření toho problému, kdy tedy Eh, rozmělňujeme tu legislativu v, eh, ve zdanění. Jsou členské státy, které prodávají pasy, které vám umožní eh, přestěhovat si svůj, tedy svoji daňovou eh, příslušnost do jiného členského státu. Dokonce taky nabízí výjimečné daňové režimy bohatým jedincům, jako eh, třeba v Itálii, a to je nepřijatelné. Evropa by s tím měla něco udělat, stejně tak, jako to, jsme to dělali na straně podniků. Dále jsou zde důležité mezery ve směrnicích o správní spolupráci, tam jsme hlasovali, že příjem, který vychází z tvrdých aktiv, jako je eh, tedy majetek, eh, by tam nebyl. Přitom totež máme na daňové stránce. Jsou oblasti, kde lidé mají pocit, že je tam hodně velký tlak, eh, co se týče například nájmů, takže příjem na té, eh, na té úrovni není automaticky vyměňován. A měli bychom tedy žádat o celoevropskou legislativu o kryptoměnách. O tom už jsme tady hovořili mnohokrát. A my si myslíme, že bychom měli jasně upozorňovat na negativ, negativní dopad na rozvojové země. Tam určitě můžeme dělat lepší práci a v neposlední řadě je potřeba eh, eh, přísně postupovat eh, tak, jak to říkal Wolf Klins. Pak jsme měli skandál ComEx a my jasně vyžadujeme, aby existovala Evropská finanční policie, Evropská FBI, která by tedy ochraňovala bezpečnost evropských občanů oproti finančním zločinům. Stejně tak, jako se chráníme proti mezinárodnímu zločinu, organizovanému zločinu. Potřebujeme evropské instituce na evropské úrovni, které proti tomu budou bojovat. Děkuji. Děkuji. Žádný další zpravodaj, stínový zpravodaj se nehlásí. Takže otevřeme druhé kolo. EPP Tom van den Kenlar. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji také panu zpravodaji za e, velmi kompletní zprávu která eh, přejímá i velmi důležité body z dokumentu o Paradise Papers. Eh, opravdu oba, stínoví, oba spravodajové tomu věnovali hodně práce. Věřím, že tím se usnadní i eh, celá diskuse a také z toho bude jistě profitovat i důvěryhodnost našeho výboru. Kvalita tedy je v pořádku, ale mám tři připomínky. Podvody v oblasti daně z přidané hodnoty, zde je potřeba konstatovat, že kapitoly se tomu věnují do hloubky. Otázka modernizace daně z přidané hodnoty. Máme problémy s daní z přidané hodnoty třeba v Belgii. Eh, to bylo 3,1 miliard v roce 2016, o které přišly eh, rozpočtové deficity 3,2 miliard eh, pokud by tedy nedocházelo k takovýmto podvodům z daní hodnoty, měli bychom, neměli bychom eh, schodek v rozpočtu. Proto je opravdu důležité eh, bojovat proti těmto podvodům. Eh, asi daň z přidané hodnoty je nejlepší příklad toho, že potřebujeme evropská opatření, evropský postup, abychom tyto podvody vynítili. Protože v některých případech to ani nejsou nelegální konstrukty, potom ta zlatá víza. Eh, silné znění patří do této zprávy. Existují rizika, existují eh, nebezpečí, že se sem dostanou zločinci, existuje riziko, že dojde k praní špinavých peněz. To je špatné. Proti tomu musíme tedy jasně postupovat. Kryptoměny. V návrhu zprávy požadujeme vyhodnocení kryptoměn ze strany komise. Já bych zašel ještě dále a řekl bych, že komise musí předložit konkrétní návrhy, tak, abychom vytvořili evropský rámec eh, pro ochranu investorů a vkladů. Potřebujeme eh, to dosáhnout, tedy lepší finanční sektor a eh, zabránit i daňovým podvodům prostřednictvím kryptoměn. Já se nyní těším na další spolupráci a do další diskuse. Děkuji. Děkuji za SAD Eli Schlein. Thanks a lot, Chair. I would like to thank the two co-rapporteurs, Mr. Kofod and Mr. Niedermayer, for the job they have. Děkuji oběma eh, spoluspravodajů za zprávu, eh, kterou eh, předložili. Já si myslím, že už tady máme dobrou expertizu ohledně daňových otázek. Opozorňuji také na vyřešení eh, některých problémů týkající se rozvojových zemí. Potenciální vedlejší dopady daně z přidané hodnoty na rozvojové země. DPH je jedním z nejúčinnějších nástrojů pro vlády, jak získat zdroje ale zároveň bychom měli bojovat proti regresivnímu zdanění a takovýmto modelům, zejména v rozvojových zemích. To by mohlo vést k začarovanému kruhu, kdy dojde ke škrtům ve zdrojích, kde potom eh, trpí služby pro občany. Navrhuji taky jiné změní pro, to, eh, pro ten daňový orgán OSN, když jsme hm, hlasovali o usnesení v roce 2015, jak, bojovat, jak pomáhat bojovat rozvojovým zemím, eh, tak eh, tam bylo slovo inter, um, mezivládní, intergovernmentální a také se obracím na komisi na České státy, aby realizovali to, co tenkrát tam bylo v tom usnesení, spillover analýza našich evropských daňových politik na rozvojové země jaký to tedy na ně má dopad. Pokud to podnikneme, tak pouze tehdy můžeme identifikovat škodlivé efekty na tyto země. Proto navrhuji, aby se to dostalo do textu. Také si myslím, že bychom měli nějak přebalancovat um, ta uh, daňová práva nebo práva na zdanění. Vycházíme z dobrých příkladů daňové úmluvy OSN. To je velmi cený vhled, který jsme získali díky eh, veřejným slyšením. Já předkládám také pozměvací návrhy o roli evropských institucí při vyjednávání eh, daňových ehm, eh, smluv. To si myslím, že by mohlo být takto efektivní pro celou Evropskou unii a férovější pro naše partnerské strany. Doufám, že se mi podaří posílit ještě tuto skvělou zprávu. No. Děkuji za Alde, kolega, prosím. Mohu využít tedy slot ALDE na jednu svou připomínku, která se netýká tolik té podstaty, ale možná přístupu ALDE. Já bych možná připomněl, co si všichni uvědomuje. Protože nechceme, ne, nebo nechceme nějakou rutinu v této zprávě, protože my jsme se rozhodli samozřejmě, že prostě budeme stát za touto zprávou. S tím bude spojeno několik slyšení a budeme vyvíjet různé snahy, které budou také poměrně nákladné. Další věc. Tato zpráva by měla zdůraznit práci všech čtyř výborů v průběhu našeho mandátu. A na začátku našeho mandátu jsme si také řekli, že se chceme soustředit na efektivní implementaci a dopad vlastně toho, na čem se dohodly předcházející výbory. To znamená, že tato zpráva by měla být takovým Rolls Roycem mezi zprávami a měli bychom se tedy dohodnout na tom, jak by měly být implementována různá doporučení a samozřejmě jde o to, aby v té zprávě byla další zjištění a nová doporučení. A teď Sven Gigol za zelené, prosím, máte slovo. Pokud tedy chcete, pokud nechcete, nemusíte. Ne, vy už jste mě naslouchali v rámci tohoto výboru tolik, že už k tomu nechci nic dodat. Výborně, tak to znamená, že jsme pracovali opravdu velmi efektivně a já bych tuto chvíli začal tedy ke DI. Ano, Tank, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval spolu s pravodajům za velmi zajímavou konstruktivní zprávu. A velmi stručně se vyjádřím k některým věcem. To, co považuji za velmi složité ve chvíli, kdy máme různé daňové složky, že vlastně nemáme k dispozici údaje a analýzy údajů. Protože velmi často prostě pracujeme takzvaně v temnotách. A já si myslím, my tady potřebujeme prostě nějakou eh, výzkumnou infrastrukturu, díky níž budou mít i daňové úřady na úrovni členských států přístup k řádným údajům. To je jedna věc, kterou jsem chtěla říci. Příkladem je například Digital Service Tax, o které hovoříme v těchto týdnech. Za druhé, co mi v té zprávě chybí? Interakce mezi členskými státy tady stále není. A přitom si velmi dobře uvědomujeme, že ten pohyb mezi státy je velmi, ten pohyb je velmi intenzivní a většinou to jde všechno na úkor toho státu, kde jsou vyšší daně. Já jsem z Nizozemska, takže ano, mohu říci, že prostě spousta těch peněz z Německa, Francie a Španělska prostě plyne do Nizozemska a já si myslím, že je velmi důležité to říct takhle na rovinu. Prostě nelze připustit, aby existovaly státy, které takto budou těžit z jiných států. To znamená, potřebujeme evropský přístup a já jsem velmi rád, eh, když vidím, že co se týče praní peněz, tak potřebujeme opravdu centralizaci. Opravdu to si myslím, že tady musíme zajistit centralizaci a Sven Giegold o tom hovořil. Ano, Evropskou FBI, Evropské vyšetřovací úřady je velmi důležité, aby to fungovalo, protože ve chvíli, kdy jsou ty zločiny přeshraniční, tak není možné, aby vyšetřování nemohlo být přeshraniční. A tady potřebujeme nejen naši podporu z našich řad, ale také podporu veřejnosti. Děkuji. Paní Pirke Runen. Děkuji, děkuji. I já děkuji oběma spolu s pravodajům i všech ostatních spolupracovníků, včetně tedy úředníků ze sekretariátu, kteří spolupracovali. Co se týče našeho výboru, tak my samozřejmě se zabýváme otázkami daňových úniků a vyhýbání se daním. Jde samozřejmě o potírání Eh, hospodářské zločinnosti. Hovoříme tady také ale o oznamovatelích, kteří hrají velmi důležitou roli. To jsme viděli i v komexu. To znamená, že je jasné, že máme před sebou ještě hodně práce, ale chci se soustředit na zlatá víza, protože tato víza opravdu vedou k mnohým problémům. Díky ním vznikají velká bezpečnostní rizika a to platí pro všechny členské státy, včetně tedy těch států, které nemají, která, které nemají takováto pravidla. Není možné, abyste si mohli koupit státní příslušnost evropské země. V některých zemích dokonce ani neexistují žádná transparentní data ohledně vlastně udělování tohoto typu víz. To znamená, já jsem ráda, že se ta zpráva ubírá tím eh, směrem, kterým se ubírá. Doufám, že zlatá víza opravdu zmizí. Doufám, že komise se k tomu ještě vyjádří a doufám, že brzy přijde se svými doporučeními a je velmi důležité, abychom našim úředníkům dali také více prostoru, aby mohli lépe jednat ve chvíli, kdy budou chtít odkrývat takovéto chování. A ve chvíli, kdy se něco takového odhalí, tak zatím velmi často stojí investigativní žurnalisté a úředníci se ale v takovémto případě také musí zaktivovat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji, pan Klins, prosím. Já jsem chtěl jenom dodat jeden bod. Já si myslím, že co se týče rozměru, rozměru těchto daňových podvodů, o kterých tady hovoříme, tak eh, já si myslím, že všichni už si ten rozměr uvědomují. Celá, celá veřejnost o tom ví, protože se o tom hodně hovoří v médiích, píší o tom média. A podle mého názoru veřejnost si myslím, dověřuje, důvěřuje Unii jakožto instituci, která aplikuje právo. Pokud ale se zvyšují pochybnosti, tak vlastně riskujeme i to, že občané Evropské unie začnou pochybovat o tom, zdali demokracie je správným způsobem zprávy a řízení zemí. To znamená, nemůžeme k tomu přistupovat s lehkostí, protože nejde pouze o to, že chceme zpátky nějakou hotovost, kterou ukradli zločinci. Jde o něco daleko více, protože pokud nenajdeme řešení, tak to může podkopat vlastně základy celé Evropské unie a demokratického systému jako jako takového. To znamená, já vás v tuto chvíli prosím, abychom byli v našich doporučeních opravdu co nejpřesnější, také abychom mohli vlastně dokázat našim občanům, jakým směrem směřujeme i teď ve světle nadcházejících voleb. To znamená, musíme eh, stíhat podvodníky, ale víme, víme, jak to chodí. Prostě kdykoliv jim šlapeme na paty, tak oni udělají ještě jeden krok vpřed a my za nimi opět pokulháváme. Děkuji. Nevidím, že by se tu kdokoliv jiný hlásil o slovo. To znamená, já bych se přidal k těm, kteří děkují nebo poděkovali spolu s pravodajům za jejich práci a předám jim v tuto chvíli slovo na závěr. Pane Niedermayere, máte slovo. Děkuji, děkuji za vaše laskavá slova. Ještě pár bodů, které bych chtěl k tomu eh, dodat. S kolegou Jepem jsme se snažili opravdu do toho zapracovat i zjištění z různých slyšení, kterých jsme se účastnili, to znamená i co se týče komexu a dalších eh, záležitostí, to znamená, že opravdu se nad tím zamýšlíme. Jsem velmi rád, že jste tady zmínili, že potřebujeme konkrétnější doporučení. Já se opravdu těším na pozměňovací návrhy, které se na to budou soustředit ne, nebylo úmyslem, že jsme nechtěli být tak specifičtí, ale někdy je opravdu těžké najít ten, to správné řešení. Chci říci, že ne vždycky vytvoření nové instituce vyřeší ten problém jako takový. To znamená, že já se opravdu velmi těším na návrhy, které budete předkládat a samozřejmě v neposlední řadě také vycházíme z doporučení Evropského parlamentu a rozumíme, že návrhy jako CCCTB kteří se snaží prostě řešit ty problémy v oblasti daňové a neposlední řadě bych rád poděkoval Polovi za to, že zmínil tu otázku eh, chybějících údajů. My se v naší zprávě snažíme opravdu vycházet z údajů a skutečností, jak jen můžeme. A samozřejmě lepší údaje, lepší zjištění vedou k lepším závěrům a lepším doporučením. To znamená, že to je samozřejmě klíčové. Já se tedy velmi těším na společnou práci při vypracování pozměňovacích návrhů, protože se musí stát součástí eh, zprávy a samozřejmě budeme s JEPem i nadále pracovat, ale jsem si jistý, že to nebude pouze JEPe, s kým budeme i nadále pracovat, ale všichni ostatní z různých politických skupin. Pan Jepe Kofl, chcete k tomu něco říci? Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegům za velmi konstruktivní připomínky k panu Klincovi. Eh, co se týče to, té poslední připomínky, eh, striktnější aplikace práva, ve chvíli, kdy hovoříme o finančních zločinech a daních, tak samozřejmě víme, že tady existuje velká mezera, co se týče aplikace práva ze strany národních úřadů a musíme udělat všechno pro to, abychom tuto mezeru efektivně uzavřeli. Ale možná jenom jedna připomínka co se týče délky zprávy. A já chci tady zdůraznit, že my máme k dispozici opravdu omezený prostor. My jsme chtěli do té zprávy zapracovat daleko více, ale museli jsme nějakým způsobem se rozhodnout, co je pro nás prioritní. To znamená, že ty předcházející zprávy eh, z taxi z tax a Pany, tady v podstatě ty akční plány a doporučení, ty v podstatě pořád jaksi stojí. Pořád je to jaksi pouze v té oblasti doporučení. To znamená, že my se toho musíme držet a máme velmi málo místa na předkládání nových návrhů. To znamená, že my opravdu samozřejmě stavíme na těch návrzích předcházejících výborů, stejně jak to správně zmínil pan předseda. Já samozřejmě souhlasím i s panem Gigoldem co se týče CCCTB a zpráv pro jednotlivé státy, country to country, tak to je něco, co samozřejmě musíme nějakým eh, způsobem vyřešit ještě před koncem mandátu. A upřímná spolupráce. My vyzdvihujeme, že si nemyslíme, že by rada nějakým způsobem Eh, porušovala, nebo to je ta otázka, kterou si musíme postavit, zda tedy porušuje či neporušuje eh, právo ve chvíli, kdy s námi pravidelně ne sdílí informace. To znamená, tady je třeba mít přístup k těm informacím, abychom mohli provádět řádnou práci. My jsme si zapsali všechny ty připomínky, které zde zazněly. Někteří také zmínili, že velkou kapitolu je samozřejmě eh, podvod na DPH. Eh, zmínili jsme Paradise Papers z minulého roku. Tam jsme viděli, jak moc přizraniční charakter mají právě tyto eh, struktury a schémata podvodný obchodních transakcí, ale samozřejmě rozměr celého tohoto problému je obrovský, to už říkali kolegové. Co se týče rozvíjejících zemí, vše, co děláme, musí být v souladu s naší politikou rozvoje. To znamená, daňové politiky v EU musí být v souladu s cíly rozvojové politiky. To znamená, že je tady koherentnost eh, politiky zcela zásadní i v tomto kontextu. A to, co my navrhujeme, je něco, co vlastně je v souladu s tímto horizontálním zastřežujícím mechanismem. A ještě co se týče implementace, tak my jsme přijali mnoho velmi dobré legislativy, ale my tady v podstatě chceme ještě podvýbor v následujícím, pro následující mandát znamená podvýbor pro daně, protože vidíme, jak je to důležité protože my potřebujeme zajistit implementaci toho, na čem jsme se dohodli. Takže opravdu tady existuje velká, velká výzva pro zřízení tohoto podvýboru. Já souhlasím s vámi, že nedostatek údajů a někdy ty odhady, které máme k dispozici, nám úplně jak si život nezjednodušují. Takže rozhodně potřebujeme zlepšit naše kapacity, protože díky tomu budeme schopni být aktivnější a budeme schopni lépe potírat daňové podvody a zločiny my nejsme žádnou velkou eh, koalicí. Myslím si, že to je špatně, když to eh, říkáte, kolego, protože my jsme se snažili opravdu pracovat se všemi velmi blízko a úzce. V souvislosti tedy s našimi zjištěními a já vám děkuji v tuto chvíli za pozornost. Děkuji, děkuji a já bych rád v tuto chvíli využil příležitost a přivítal zde dánské stážisty, studující žurnalisty. A děkujeme oběma spoluspravodajům, stínovým spravodajům za jejich práci. A chci tedy opravdu poděkovat všem, kteří dnes hovořili. Děkujeme za velmi efektivní debatu, kterou jsme ukončili o trošičku dříve, takže si uděláme krátkou přestávku a ve čtyři začneme s panem komisařem Moskovičem. Děkuji. you. Thank you. Thank you so much.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 Now, dear colleagues, let us resume the work of Tech 3, our meeting. Vážené kolegyně, kolegové, budeme pokračovat v zasedání našeho výboru Taxe 3. Dovolte mi, abych jste oficiálně uvítal pana komisaře Moskoviciho, který nás dnes poctil svou návštěvou, abyste pohovořil o provádění doporučení, která byla komisi učiněna eh, bývalým vyšetřovacím eh, výborem Eh, tak se v tomto mandátu. Mm, také se tomu bude věnovat schůze ECOFINu v prosinci. Měla by učinit důležitá rozhodnutí, třeba v oblasti daně eh, mm, tzv. digitálního zdanění. Pak je zde také tzv. šedý seznam daňových rájů, takže s panem komisařem můžeme hovořit o široké paletě témat. Oceňuji, že pan komisař je v našem výboru již po druhé. Mm, vítám jeho flexibilní přístup a spolupráci s Evropským parlamentem. Pane komisaři, buďte vítán. Požádám vás o úvodní slovo. Prosím, abyste se omezil na 15 minut. Děkuji, pane předsedo, děkuji, vážené Ehm, vážení místopředsedové, vážení členky a členové tohoto výboru, chtěla bych poděkovat za to, že jste mne pozvali. Jako vždy jsem přišla s velkou radostí. Váš výbor byl zřízen před osmi měsíci a ještě vám zbývají čtyři měsíce do konce mandátu. Takže si myslím, že je taková dobrá příležitost, abychom vyhodnotili, co všechno jsme učinili v té oblasti boje s vyhýbáním se daňových povinností a s daňovými úniky. Myslím si, že to je společné úsilí, protože už od, od počátku tohoto funkčního období Evropský parlament a komise pracují v této oblasti ruku v ruce. Chtěl bych eh, se zaměřit na zvláštní úkol, kterým se věnoval váš výbor. Ehm, byly jste ještě předtím další výbory, například Taxe, Tax 2, výbor PANA, které se věnovaly různým finančním skandálům, daňovým skandálům, LuxLeaks, Panama Papers, Football Leaks, Paradise Papers a v poslední době to byly tak takzvané cum-ex, skandál cum-ex. A to všechno ukazuje, že Evropský parlament eh, má silnou pozici, že chce být klíčovým aktérem v, bojová, v boji s daňovými uniky a s vyhýbáním se daňové povinnosti. Stali jsme se, Evropský parlament a komise se staly takovými přirozenými spojenci. Myslím si, že ta spolupráce je dobrá. Děkuji vám. Můžete se na nás spolehnout a my ta se spoleháme na vás. Víme, co chtějí občané. 75% našich občanů se domnívá, že Evropská unie by měla dělat více v boji s daňovými úniky. Pro ně je to také jednou z priorit. Takže musíme přistoupit k činu, musíme pokračovat v některých akcích, které již začaly. Eh, ještě i, a budeme pokračovat eh, až do voleb a je důležité také zaručit, aby budoucí parlament, který vznikne po volbách, pracoval ještě lépe, aby za, m, mm, zaručil transparentnost v oblasti daní v Evropské unii. Takže eh, Šest měsíců před evropskými volbami můžeme učinit takovou inventuru toho, co jsme již, čeho jsme již dosáhli. Myslím si, že můžeme mít hrdí na eh, pokrok, k němuž bylo dosaženo během tohoto mandátu. Za ty čtyři roky mm, bylo učiněno více věcí než eh, za 20 let eh, v minulosti. Takže sice zde je dost nejednotnosti, což nás v budoucnu často vedlo k určitým ehm, problémům a k určitému zablokování. Od roku 2014 se nám podařilo schválit 13 návrhů jednomyslně. Ukazuje to také, že členské státy mění svou mentalitu. Velice často je to také veřejný tlak, tlak, který vzešel od různých skandálů, i eh, tlak z mezinárodních institucí. Rovněž eh, zde byl i tlak z Evropského parlamentu. A po těch velkých daňových eh, skandálech už prostě nebylo možné, aby vše pokračovalo ve větých kolejích. Zkrátka se úplně změnilo klima. Během těch posledních čtyř let eh, jsme se řídili dvěma hlavními principy, to znamená transparentnost a také spravedlnost v oblasti zdanění. Co se týče té transparentnosti, tak takové nejsymboličtější je to, že jsme se věnovali takzvaným zprostředkovatelům, jako jsou třeba banky, mm, poradenské firmy, daňoví poradci, to jsou vlastně e, subjekty, které nabízejí nebo prodávají svým klientům různé systémy, různá režimy daňové optimalizace. Je důležité dosáhnout změny a nastolit taková pravidla, aby e, se nepřekračovaly limity toho, co je zákonné, nebo to, co je téměř vlastně na těch hranicích. Hmm. Také zde máme směrnici, která klade nové povinnosti na daňové zprostředkovatele, která bude platit od roku 2020. Musí předkládat svá schémata daňového plánování svým or, na, národním orgánům a pokud se ty orgány domnívají, že tam jsou nějaké problémy, tak je zapotřebí tedy tu situaci zlepšit. Je tam nutné, eh, aby se buď eh, změnila legislativa, nebo aby se vyjasnila pravidla hry, aby to bylo všechno jasné, aby tam nebyly žádné šedé zóny týká se to třeba i daňových poradců. Potřebujeme pravidla pro zprostředkovatele, ale také potřebujeme i výměnu informací v Evropě a to je také velice důležitá legislativa. Nedávno se objevily skandály cum ex a to ukázalo velké Lakony, velké právní lakony, které stále ještě existují a také se ukázalo, že stále ještě není dobrá výměna informací mezi daňovými orgány. Zatím je to všechno dobrovolné, je to určitě je to jaksi ad hoc, ale musí zde být třeba různé pobídky, aby ty daňové orgány spolupracovaly. Jsou zde stále ještě nedostatky, které musíme vylepšit. Ehm, v roce 2014 jsem ehm, jednal tak, abychom zlepšili, abychom změnili pravidla hry na evropské úrovni. Ehm, ta informace, výměna informací byla na požádání nebo spontánně, ale dnes je to povinné a automatické ve většině případů. A většina členských států teď je, e, zasílá ostatním členským státům informace, které jsou důležité ohledně účtu, ohledně různých daňových e, nebo fiskálních dohod. A mm, také je důležité zde, aby byla ta spolupráce mezi členskými státy. Víme, že některé členské státy e, usilují o určitou nekalou soutěž daňovou, Mm, jsou zde určitá daňová rozhodnutí, daňové výhody a je to vlastně mm, ke škodě ostatních členských států. Některé ty výhodnější daňové systémy pak jsou využívány, zneužívány eh, různými firmami, které využívají agresivní daňové mm, plánování, které chtějí platit menší daně. Některé tyto věci jsou eh, legální, ale tyto systémy, které poškozují ostatní členské státy, by legální být neměly. Evropský parlament se poprvé pokusil toto systém, toto řešit. Evropská komise v loňského roku, pardon, minulý březen identifikovala sedm členských států, které využívají neférové systémy optimalizace agresivní um, daňového plánování. A my jsme nechtěli určitě na nikoho ukazovat prstem, ani jsme nechtěli nikoho stigmatizovat, ale chceme, aby zde byl vytvořen takový systém, který bude spravedlivý pro všech 500 milionů občanů Evropské unie. Už jsem hovořil s eh, mnoha mm, příslušnými ministry a vím, že také nedávno představili konkrétní opatření, ještě je zde hodně práce, ale chci eh, říct, že je to nástroj, který je také založen na dialogu. Musíme rovněž bojovat i za daňovou transparentnost mimo hranice Evropské unie. Jsou zde takzvané daňové ráje, které jsou zásadní pro eh, podvody a pro agresivní daňové plánování. Evropská unie eh, přiskročila k akci, bylo to v prosinci 2017, kde se 28 ministrů financí rozhodlo schválit, bylo to vlastně poprvé, takový, eh, takovou černou listinu ehm, daňových rájů světa. Mm, musíme říci, že je zde pak ještě takzvaný šedý list, který je možná důležitější. Původně tam bylo 65 zemí, která musí teď učinit příslušná opatření, jinak budou eh, přesunuty na, ten, na tu černou listinu. A já teď nechci hovořit o podrobnostech, ale ukazuje se, že toto opatření je velice efektivní, protože některé země, jejich jména byla uvedena na ten seznam, hned přijala opatření která hmm. Tady měla tu situaci zlepšit. Já vám dám příklad, třeba Namíbie přijala taková opatření, díky nimž už mohla být vyškrtnuta z, toho, z té černé listiny. Takže dnes je tam vlastně pouze pět zemí z těch původních sedmnácti. Pak je zde otázka spravedlnosti v oblasti zdanění, to je takový druhý pilíř mé práce. Chtěl bych zdůraznit jednu takovou vlajkovou loď eh, Evropské komise a to je eh, zdanění v oblasti digitalizace. Je to několik let, kdy zažíváme digitální revoluci, projevuje se to v našem hospodářství a potřebujeme také eh, nové daňové mm, režimy, nová daňová pravidla, protože ta se už několik let neměnila. Takže jak máme danit něco, co je nehmotné, když systémy zdaňování vycházejí eh, z fyzických subjektů nebo objektů. Dnes je to tak, že zisk z z digitálních oblastí často není vůbec zdaněn v Evropské unii, vlastně vůbec to nepodléhá zdanění často, což je naprosto nepřijatelné pro naše občany i pro nás, takže musíme opět přistoupit k činu. Navíc to om, um, negativně ovlivňuje i veřejné finance, protože veřejné finance přicházejí o zisk zdaní. Digitální ekonomika navíc bude stále růst. Rovněž ta situace ruší, narušuje mm, hospodářskou soutěž na jednotném trhu. Máme zde digitální společnosti a ostatní společnosti. Je zde ale velký rozdíl. Například 23%, jedna sazba 9%, druhá sazba, takže to opravdu narušuje tu soutěž v oblasti daní. Evropská komise zde má dva návrhy, která mají zaručit spravedlivé zdanění v oblasti digitální ekonomiky. Za prvé snaha modernizovat Eh, pravidla korporátních daní, je zde mm, nové pravidlo nebo nový princip takzvané digitální přítomnosti. No a pak druhá věc, o které rovněž budeme hovořit mimo jiné také na Ecofinu příští týden. Jde o to, že by zde byla taková určitá eh, jakási dočasná daň podle mm, obratu nebo podle eh, zisku, která vychází z některých digitálních aktivit v Evropské unii. Zatím to ještě není všechno schválené, ale vypadá to, že podpora těchto návrhů se stále zvyšuje, budeme na tom ještě pracovat. A pokusíme se, aby členské státy překonaly určitou zdráhavost. Bude asi těžké, abychom se na tom shodli už 4. prosince, ale zcela určitě to nebude nemožné, pokud budeme i nadále mm, na, tom, na to tlačit. Ale pak zde máme určité omezení, které vyplývá z toho, že něco je nutné odhlasovat jednomyslně. Když se podíváme na ty ekonomické skandály, eh, je zapotřebí určité reformy. Mohu říci, že jsme třeba mm, také hrdí na ty různé návrhy, které se týkají třeba CCCTB a dalších věcí, ale tam se nám stále nedaří učinit pokrok, protože všechno se musí schvalovat jednomyslně. Takže my navrhujeme, aby se to změnilo, aby v daňových otázkách se od příštího roku mohlo hlasovat kvalifikovanou většinou. Už to říkal pan Juncker ve svém projevu o stavu Unie. Pokud by se na tom členské státy shodly, tak by to byl velký krok vpřed protože by se zlepšila um, flexibilita eh, a nakonec by to byl pokrok, který chtějí evropští občané směrem k demokratičnosti, protože už by se nestalo to, že třeba jeden eh, zablokuje rozhodnutí a vůli ostatních. Nicméně zde potřebujeme velkou podporu Evropského parlamentu. Pokud přejdeme k hlasování kvalifikovanou většinou, tak eh, můžeme odhlasovat různé návrhy, které jsou nutné pro vnitřní trh a také můžeme zlepšit i tu situaci zdanění v Evropě například, ale můžeme potom třeba přemýšlet o dani za znečišťování životního prostředí, eh, můžeme zde lépe propagovat energetickou politiku, hmm. můžeme také zlepšit koordinaci mezi členskými státy. Jsem si poměrně jist, eh, že také důležitou roli zde má takzvaná skupina pro kodex eh, v oblasti daní. Eh, velice často je zde mm, další tlak vedle toho tlaku komise a je také docela obtížné technicky pro eh, útvary komise ověřovat všechna ta fiskální opatření ve všech 28, respektive 27 členských států. Eh, ta skupina pro kodex je zatím velice užitečná, ale mm, není ještě úplně efektivní. Komise by chtěla zlepšit její práci. Jsem si jist, že potom tato skupina bude velkým spojencem Evropského parlamentu a komise v oblasti boje za mm, daňovou transparentnost a spravedlnost v Evropě. Není vůbec eh, žádná pochyb, že Evropa je zde určitým světovým lídrem eh, a také v tom, jak prosazuje dobrou daňovou zprávu Začali jsme jako první eh, schvalovat, nebo jako první jsme schválili akce, které se týkají eh, systému BEPS OECD. Mm, máme se také německý a britský návrh, ale pak jsou to také i Španělé, Italové. A ještě předtím, než začne další OECD, tak to vypadá, že se toho budou eh, účastnit další členské státy, pak se také účastníme prací G20 ohledně eh, zdaňování. A um, také zde máme směrnici proti uniku, proti daňovým unikům. Je důležité, aby Evropa byla zástupcem nebo reprezentantem spravedlivé a moderní mm, daňové daňových systémů. Ve čtvrtek v Buenos Aires bude další schůze OECD. Ještě bych vám chtěl říct, že zbývá mnoha práce. Možná už nemáme tolik času, ale snad se nám podaří ty bitvy společně vybojovat. Čeká nás eh, šest měsíců, které budou zásadní pro budoucnost Evropské unie a budeme muset také ukázat, co vlastně Evropská unie dělá. A myslím si, že právě oblast daní je velice důležitá. Můžeme ukázat občanům, že jsme zde v této oblasti udělali spoustu práce a že v této oblasti, mm, jak ukazuje historie, mm, nestačí, aby nějaké akce podnikal pouze samostatný stát, takže je důležité, aby zde byla spolupráce, aby komise a Evropský parlament eh, budou mm, dále eh, tlačit na tyto práce, aby to pokračovalo a i v budoucnu by to měly být dva partneři. Myslím si, že by bylo také dobré zřídit nějaký eh, stálý výbor Eh, kromě tohoto zvláštního výboru, ale to samozřejmě není na mě, to o tom by si musel rozhodnout Evropský parlament, zda chce mít pro otázky zdaňování výbor stálý. Doufujeme, že na konci bude spravedlivější a transparentnější daňový systém a ještě chci říct si, že se těším na budoucí práci a že na tom budeme pracovat až do konce mého mandátu. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, za nastínění všech zásadních otázek. Nyní nás čeká rozprava. Vždycky budeme mít pět minut na otázku a odpověď. Otázka samotná by neměla překročit jednu minutu. Začneme spolu s pravodají. Za EPP má slovo e- eh, Luděk Niedermayer. Děkuji, děkuji také vám, pane komisaři, za to, že jste mezi nás přišel. V listopadu 2017 jste předložili dokument o agresivním daňovém plánování a také jste potom eh, začlenili doporučení v doporučeních pro jednotlivé země. Zaznamenal jste nějaký follow-up, nějaké známky zlepšení. Často jsme také hovořili o daňové reformě v USA. Mm, Slyšeli jsme, že některá z těch ustanovení by mohla eh, roz, eh, být v rozporu s pravidly VTO. Došlo k nějakému pokroku? V diskusi o naší zprávě také řada kolegů zdůrazňovala eh, význam reformy CCTB a dalších. Ehm, vy jste také se obrátil na ostatní, aby požádali o hlasování kvalifikovanou většinou. Takže co jinak, pokud to neprojde? Posílená eh, většina, nebo počkáme, než si lidé změní názor, nebo jak to bude? Vážený eh, pane poslanče, děkuji za tyto otázky. Jak eh, víte, na té Eh, legislativní úrovni toho děláme hodně, zejména tady v oblasti eh, agresivního daňového plánování. Opravdu využíváme maximum nástrojů, které máme eh, k dispozici i v evropském semestru. Hovořil jsem o tom i s nevládními organizacemi a ono opravdu není normální, abychom v Evropské unii nacházeli daňové ráje a přitom zde existují praktiky, které jsou pochybné. Rozhodně to je důležitá výzva. My se snažíme využívat podporu a dialog prostřednictvím eh, evropského semestru. Já se scházím s vnitrostátními stakeholdery, snažíme se podpořit roli eh, vnitrostátních orgánů. Ale masové daňové úniky jsou určitě tedy v jádru naší práce. Eh, pro, jak už jsem zmínil několikrát, tedy evropský semestr, je ten, ten je opravdu důležitý. Zmíním zde jeden příklad. Nizozemsko bylo jednou ze zemí, eh, kde jsme vydali doporučení ohledně grstňového plánování a včera skupina nizozemských senátorů předložila změny eh, které zavádí a ty jsou poměrně významné, spektakulární a tam jde o to, aby se zajistilo, že mm, podniky nemohou tento e, systém nějakým způsobem zneužívat a e, přesunout e, tedy své daňové plánování jinam. Ono by to určitě nebylo možné bez jakéhosi tlaku vrstevníků, peer pressure. A to byl tedy pouze příklad, ale k těm daňovým reformám USA. Na tom stále pracujeme ještě některé věci nám dělají starosti. Daňové, eh, eh, jsou tam daňové ustanovení i v oblasti tedy eh, duševních, duševního vlastnictví, práv duševního vlastnictví a mm, penalizuje se tam přeshraniční transakce i ty s mm, Evropskou unii, což právě eh, může být eh, problematické, může to v podstatě být dokonce jakási exportní dotace, která je zakázána VTO. Takže eh, to ještě stále přeskoumáváme. Mm, čeká nás setkání s americkým ministrem mm, financí. Pracujeme na dialogu. CCCTB a další. Je mi jasné, že to teď nedoděláme. Hovořili jsme se zástupci eh, podnikatelské sféry, oni byli zklamáni, že to nemůžeme dodělat. Když jsem eh, se ujal své role, eh, tak už to bylo rozpracováno. Ta technická úroveň. Technická práce je velmi pozitivní. A já tedy očekávám, doufám, že svému následovníkovi předám už lepší dědictví, to znamená dosie, který potom bude dokončen za několik měsíců, CCTV, digital, digitální věci. Nevzdávejme boj a taky um, DPH. Zatím tam také ještě jsme nedosáhli všeho, co jsme chtěli kvalifikovaná většina a návrhy, které předkládám, nás nesmí zdržet od toho, abychom pracovali na návrzích, které už jsou na stole. Ty musíme dokončit co nejrychleji. Děkuji. Je Pekofold SAD. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane komisaři, že jste mezi nás přišel. Já si vážím dobré spolupráce a vaší snahy bojovat proti daňovým podvodům v Evropě. Mnohého jste dosáhl během svého mandátu, ale mnohého je ještě potřeba eh, dosáhnout, jak sám víte. Mm, eh, tady je prostě problém eh, zejména tedy těch Eh, daní eh, podniků a měr, eh, které jsou jim vyměřovány, to spadlo ze 35% na 22% a ještě se to snižuje. Takže co si myslíte, jako komisaři je potřeba udělat pro to, abychom nalezli minimální zdanění korporací v Evropské unii, zejména když zvážíme omezené kompetence Evropské unie v téhle oblasti? Hm, diskujete, diskutujete o tom s mm, radou, za druhé, vy jste zmínil um, složky COMEX a potřebu skutečné spolupráce mezi orgány EU. Jste tedy přesvědčen nyní, kdy máme novou směrnici, která už tedy platí několik let, že máme dostatečné struktury, že tedy není potřeba centralizovat um, detekci podvodů i e, varovných systémů. A um, Včera jsme měli slyšení o tomto skandálu, ten skandál ještě probíhá, máme jiné systémy podvodů v jiných českých státech podle expertů, takže je potřeba asi udělat více, abychom to zastavili. Děkuji. Takže za prvé, eh, návrh CCCTB, to je tedy nejlepší přístup k férovému podnikovému zdanění, i když tam nejde o daňové míry, tam jde spíše o větší transparentnost, kterou vytvoříme pro efektivní eh, daně v členských zemích, tak abychom měli férovou daňovou soutěž. CCCTP návrh navrhuje také řadu eh, návrhů eh, proti zneužívání, aby se tedy nějak toho nezneužívalo. My zde ovšem nemáme eh, kompetence, ale minimální efektivní zdanění Požádali jsme, aby se to diskutovalo dále s členskými zeměmi. Minimální efektivní zdanění je koncept, <clears throat> že tedy všechny podniky by měly platit minimální míru daně v EU <clears throat> bez ohledu na to, jaké třeba daňové pobídky dostanou a podobně. Tahle ta věc je stále relevantnější v posledních letech. Jde nám tedy o efektivní zdanění v Evropě a komise navrhla už v roce 2011 zavedení eh, nějaké doložky o efektivním zdanění, ale členské státy k tomu ještě nedosáhly dohody. Závěry ECOFINu z toho prosince se vztahují k tomu, že máme jakousi tedy efektivní míru zdanění Evropské unii, ale stále ještě jsme nedosáhli dohody, protože se to různě používá a komise připravuje zprávu a etický kodex. Eh, bude se tomu věnovat a sformuluje doporučení. Comex Start Já jsem pracoval na tom, aby se na Evropské unii změnila pravidla hry. Když tento skandál vypukl, nebo od té doby došlo ke dvěma zásadním změnám. Automatické informování, nikoli tedy na vyžádání, a potom také vymáhání. To tedy znamená automatickou povinnou výměnu informací o daňových rozhodnutích eh, země od eh, země. Já bych si přál, aby to bylo zveřejňováno, tedy daně, které zaplatí nadnárodní společnosti, eh, aby tedy o tom věděli i daňové orgány. Také máme další daňové povinnosti, prohlášení mm, daňových prostředníků tam, kde je podezření daňových úniků nebo podvodů. A Myslím si, že nyní tedy by už um, ty daňové podvody přece toho, tohoto typu byly mnohem těžší. Stále ještě to není nemožné. A myslím si tedy, že došlo k pokroku, ale to ještě není konec. Musíme mít dodatečná opatření pro zlepšení správní spolupráce, zejména těch velkých společností EPP. Yes, thank you, Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, pane komisaři. První otázka se týká podvodu DPH a protiopatření my jsme vyvinuli opravdu velmi mnoho pro to, aby právě ty kolotočové podvody a další podvody z DPH byly co nejvíce omezeny. Máme tady mnoho technických návrhů, které se snaží tento problém vyřešit. A já bych chtěl, abyste se k tomu vyjádřil. Co si myslíte, jak lze uplatňovat tato techn- tyto technické návrhy, nebo jaký je tedy ten současný status quo v této oblasti? Když říkám techniky, tak ty takzvané split payment, to znamená oddělené platby. To znamená tam, kde vlastně část se vrací k, k příjemci a poté elektronický registr transakcí v reálném čase a za třetí myšlenka k té, eh, odborníků, kteří hovoří o kryptoměnách, které by měly být využívány na platbu DPH. Ano, to je samozřejmě eh, podivný návrh, ale co si o něm myslíte? A co se týče obecných protipodvodných eh, opatření a výpočtů, protože ty máme v ATADu a já třeba to ustanovení vítám, ale chci vědět, zdali vy jste provedli nějaké hodnocení, jakým způsobem tedy tato pravidla byla implementována či ne. Co se týče podvodu DPH, tak já samozřejmě vítám všechny technické návrhy, které jste zmínil. Nicméně komise si myslí, že tady existuje nebo potřebujeme větší systémovou odpověď, která má vlastně bojovat proti podvodům z DPH a kolotyčovým podvodům. Minulý rok, nebo v podstatě tady hovoříme o obrovských každoročních ztrátách a musíme to řešit eh, přeshraničně, protože tady hovoříme hlavně o přeshraničních operacích, které v tuto chvíli by měly začít být vnímány jako národní transakce, vnitrostátní transakce. To je to, o čem v tuto chvíli debatujeme. Vidíme, že nedochází k dostatečnému pokroku. Nicméně, mé přesvědčení je to, že potřebujeme definitivní režim pro DPH, protože už příliš dlouho funguje přechodný režim pro DPH což je vlastně režim, který existuje v tuto chvíli už 25 let, což není správné a proto já opravdu naléhám na členské státy, aby opravdu učinili pokrok. A to nezá, vysle na například tom um, experimentu s přenesením daňové povinnosti. A co se týče té druhé otázky, Mm, hovoříme o nedávné implementaci, to znamená, že v tuto chvíli ještě nemáme žádné hodnocení. Ale pokud já bych měl mít nějaké aktuálnější informace než vy, tak rozhodně je vám rád zašlu. Děkuji. Přechodný režim DPH trvá déle než přechodný či dočasný pobyt sovětských vojsk na území našeho státu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste přišel za námi na náš výbor. V těchto letech nebo v posledních letech stále slýcháme o některých eh, skandálech, ale hovoříme tady tedy o daňových povinnostech v jednotlivých členských státech. A jediní, kteří z toho mají zisk, jsou ti, kteří v podstatě se dostanou na daňovou povinnost ve výši 0%. Nicméně učinili jsme nějaký eh, pokrok v souvislosti s CCCTB. Ale je třeba uvědomit si, že v tuto chvíli také máme tady ten country to country reporting, to znamená zprávy jednotlivých států. A to si myslím, že je něco, co může do budoucna zabránit nadnárodním organizacím využívat této nulové daňové povinnosti. Tady si myslím, že v tomto smyslu Evropská komise už začala svou práci. Jde samozřejmě o hodnocení dopadů eh, těch nových pravidel a samozřejmě hovoříme také ještě o dopadech eh, na třetí země, které ještě více trpí daňovými podvody nadnárodních organizací. Nicméně já chci říci, že si myslím, že občané právě v této oblasti nejvíce vidí, k čemu je Evropská komise, protože jinak je jasné, že by členské státy se snažily hledat stále výhody pro sebe. Souhlasím s vámi souhlasím s vámi. Myslím si, že to je přesně ta oblast, kde všichni, všichni ztrácíme. To znamená, že díky tomuto systému prostě dochází k daňovým podvodům, které mají samozřejmě dopad i na veřejnou morálku, či jak se na morálku společnosti jako takové, protože všichni si uvědomují ty obrovské ztráty. A to je tedy oblast, ve které prostě musíme něco udělat. Myslím si, že se nám podařilo zajistit velký pokrok v posledních letech, ale všichni si uvědomujeme také, že jsme na to příliš krátcí, když bychom chtěli postupovat eh, sami. Nicméně v tuto chvíli je tomu tak, že prostě ta, ten, ta, ten veřejný názor, v tuto chvíli v tom veřejném názoru prostě převládá zklamání. I když u CCCTB se nám podařilo najít opravdu evropský model pro daně podniků, což je celá eh, zásadní, pokud chceme tedy i nadále jít směrem pokroku. Myslím si, že to i nadále nebude jednoduché a musíme tedy i nadále prostě přijímat nová opatření, protože máme tady různé společnosti a firmy, které aktivně se podílí na hospodářském životě v Evropě a jsou proaktivně velmi pro CCCTB, ale musí to samozřejmě odsouhlasit členské státy jako takové, ale myslím si, že s podporou Evropského parlamentu si myslím, že by se nám mohlo ještě před koncem tohoto mandátu podařit opravdu dosáhnout eh, výsledků. To znamená tak, abychom opravdu co nejdříve došli k určitým závěrům to znamená, že hovoříme tedy o oblasti, hlavně tady, když jde o konsolidaci, která je předmětem intenzivních eh, debat, ale máme tady samozřejmě tři hlavní body v CCCTB. Máme tady country by country reporting, což je samozřejmě velmi důležité nejen pro parlamenty, ale i pro komisi a myslím si, že je to také centrální ehm, součást celé naší strategie a počet našich společností. A já samozřejmě vím, že všichni se velmi s velkým nadšením vyjadřují v souvislosti s transparentností, ale je jasné, že ne úplně všichni budou moci aplikovat to, o čem hovoří. A potom tady máme tu myšlenku, že vlastně předávání strategických informací může být oslabující, ale eh, NGOs, veřejnost i Evropský parlament se snaží opravdu navýšit míru transparentnosti. Ale samozřejmě transparentnost a konkurenceschopnost nemohou být vnímány jako dvě protichudné věci. Já jsem opravdu za toto hodně bojoval. A vím, že to je tedy téma, o kterém se hodně hovoří a, byl, byl, a stejně bych byl rád, kdyby ten pokrok byl rychlejší, abychom třeba ještě byli u toho, když to dojde ke zdárnému konci. Možná, že je to i na vás, abyste trošičku vyvinuli trošičku větší tlak ve svých eh, státech. To znamená, ne, že my bychom nechtěli spolupracovat, my tady bojujeme proti daňovým podvodům, eh, proti daňovým zločinům, ale ve chvíli, kdy hovoříme o férových daních, tak vy vlastně hovoříte o zdaňování digitálních služeb, ale já si myslím, že tady se mýlíte, protože my vycházíme ze špatných čísel. My vycházíme eh, ze simulace ZTV e Institutu z Mannheimu, která hypoteticky A tento institut došel k závěrům, že digitální společnosti platí pouze 9,5%, zatímco ostatní tradiční společnosti platí 30%, ale šlo pouze o simulaci a autor této studie se mezi tím už eh, distancoval od výsledků této studie, dokonce nechce, aby jeho jméno bylo zveřejňováno v souvislosti s touto eh, studií a dokonce zveřejnil článek proti této studii a říká, že komise vychází z fake news. To znamená, podle něho je to daleko blíže ty výsledky 26, 27 ke 30, 29 to znamená, že pokud vy vycházíte u daní, eh, u daně, která vychází z takto špatných eh, čísel, tak vlastně vycházíme stále eh, z toho zdanění, kde v, země, v zemi, kde dochází k výrobě. Ale více jak 50 těch společností, které budou zdaňovány, jsou společnosti z USA a USA to bude vnímat jako clo v podstatě a rozhodně to nebudou jednoduše akceptovat a určitě se budou chtít nějakým způsobem pomstit. To znamená, že dříve či později se dostaneme do komplikované situace z eh, USA a proto se ptám, proč stále jdete po této cestě, protože eh, ani si nemůžete být prostě jistý, že Eh, tyto čísla jsou správná. Dokonce i kodaňský institut, Info eh, institut z Muniko a ještě další instituce, prostě vědecké instituce se vyjádřily v tom smyslu, že ty mm, údaje, ze kterých vychází komise, jsou špatné. Tak proto se ptám nebo říkám, buďte prosím vás příliš, buďte opatrní a nechoďte příliš rychle tou cestou, která eh, je špatná. Ano, samozřejmě jde o vyložení těch čísel. Záleží na tom, jak si to budete vykládat. Když moje kolegyně Margaret Stager, Vestager vedla určitá vyšetřování a hodnocení, tak prostě došla k určitým závěrům, ale nejde o to, že by ta efektivní míra byla 9%. To znamená, tady máme velmi jasný příklad. To znamená, že víme, že velmi velké firmy neplatí, platí buď to velmi nízké nebo žádné daně tam, kde vyrábí. A poté samozřejmě je to na členských státech samotných, aby to prodebatovali. A jak jsem již říkal, v tuto chvíli týden před zasedáním ECOFIN nevidím, že by existovala schoda mezi členskými státy. Samozřejmě chápu, že tady je spíše, že všichni se přikládají k tomu, že chtějí zdaňovat jaksi zisky, ale uvidíme. Uvidíme, uvidíme, k čemu dojde příští týden. Mus, roz, rozhodně na to budeme muset nějakým způsobem zareagovat. Ale myslím si, že všichni si uvědomujeme to riziko. To znamená, že pokud nenajdeme nějakou společnou cestu, tak to bude prostě velké riziko pro nás, pro všechny, pro evropské hospodářství. Dále vy jste zmiňoval ty eh, severoamerické společnosti. Ano, já když jsem byl před šesti měsíci ve Washingtonu na tom předcházejícím zasedání, Mezinárodního měnového fondu, tak vím, že minister financí USA si uvědomuje nebo souhlasí s tím, že tady máme prostě globální problém. Je to globální problém. Teď je, eh, v tuto chvíli je pouze otázkou, zdali EU bude chtít tady hrát, jak si tu eh, pozici lídra, či ne. A proto tady také máme dva návrhy, a ne pouze jeden. A dále vím, že ne se všemi to jednání bylo tak jednoduché, ale dvě věci k tomu chci říci. Já nikdy neříkám, že tady je, hovoříme o daní GAFA, protože tady jde o více společností. O ví, hovoříme tady o společnostech, které opravdu značně překračují tu nastavenou hranici. GAFA e, e, tax rozhodně není protiamerická daň. My víme, že se to týká přibližně 150 společností minimálně polovina nebo asi polovina z nich budou americké společnosti, ale třetina z nich budou jistě evropské společnosti a zbytek prostě ze zbytku světa. To znamená, že tady nehovoříme o protekcionistickém opatření, není to nic proti GAFA, daní, není to nic proti USA, takže nemyslím si, že by tady nějaké jaksi eh, reakce ze strany eh, USA byly legitimní, ale samozřejmě o tom můžeme hovořit a jednat. A když, eh, když jsem hovořila s ministrem financí, tak musím říci, že ta, ten jeho přístup byl velmi harmonický, což je velmi dobré. Děkuji, pane komisaři Sven Giegold. Thank you. Děkuji. Já bych nejprve chtěl zopakovat poděkování vám, pane komisaři, za to, co se vám podařilo, čeho jste dosáhl. Já si myslím, že můžeme opravdu upřímně říci, že v žádné jiné oblasti evropské legislativy nedošlo k tak velkému pokroku za posledních pět let, jako je tomu v oblasti zdanění a praní peněz. A praní peněz technicky nespadá do vašeho portfolia, ale spolupracujete s paní komisařkou Jourovou. Musíme však eh, mluvit otevřeně, musíme si říct na rovinu, že občané ještě stále nejsou spokojeni. Třeba včera jsme zde měli opravdu Eh, šokující slyšení. Myslím si, že se na tom shodli všichni. Bylo toto slyšení o takzvaném skandálu Cum-Ex. Eh, novináři objevili, že navzdory našemu společnému úsilí došlo k podvodům Cum-Ex a Cum-Cum a že tyto podvody ještě pokračují, že to je jasně evropský skandál. Eh, je tam mnoho přeshraniční činnosti a mm, dohodli jsme se, že zapotřebí mm, zřídit jakousi celoevropskou finanční policii a související správní orgány nebo kapacity, které zatím ještě nemáme. Pane komisaři, je opravdu šokující, že většina ministrů financí se k tomu ani nevyjádřila. Vy jste se k tomu vyjádřil tak nějak opatrně, a stejně tak nějak opatrně jste se k tomu vyjádřil v minulosti, ale já se chci zeptat přímo. Domníváte se, že zapotřebí nějakým způsobem eh, se zabývat těmito skandály cum ex a cum cum? Například můžeme využít článek 22.4 nařízení o evropských finančních orgánech a můžete nařídit vyšetřování a vy sám můžete žádat, aby se tento finanční skandál vyšetřil stejně jako v minulosti jiné a můžete také učinit příslušné návrhy. Já si myslím, že nemůžeme čekat na to, až přijde nová komise. Občané by měli už před evropskými volbami vidět, že eh, jsme na to zareagovali silně a já na vás spolehám. Děkuji, pane Kikolde. Děkuji vám za vaše, za vaše gratulaci. Hmm. Vím, že když eh, už když eh, jsme nastupovali jako komisaři, tak jste nám vyjadřoval podporu. Hmm, děkuji, myslím si, že i spolupráce Komise a Evropského parlamentu je velice dobrá, takže já bych chtěl pogratulovat vlastně vám všem, protože to je výsledek týmové práce. Teď se chci vyjádřit k tomu skandálu cum -ex. Ehm, Ptáte se na to, zda se pravidla v Evropě mají změnit, reagují na to, co, co říkáte také o důležité, eh, je zde důležitá spolupráce mezi orgány, ale k tomu už došlo, je zde posílená spolupráce mezi orgány ohledně eh, finančních věcí, pak jsou zde různé deklarace těch eh, daňových orgánů. A tam, kde je podezření na zimě, pardon, v nějakých těch podezřelých transakcích, tam, kde je podezření na daňové úniky, ale záleží to i na daňové legislativě jednotlivých zemí. Musí zde být spolupráce, musí zde být výměna informací mezi členskými státy a hlavně zde musí být automatická výměna informací. Členské státy musí automaticky spontánně poskytovat informace pokud e, je tam nějaké podezření, že dochází k daňovým unikům v jiném členském státu, ty reakce musí být rychlé, pokud je tam nějaké podezření. Musíme mít také k dispozici statistiky, ty statistiky zase musí být dány k dispozici příslušným orgánům, abychom mohli provádět legislativu o spolupráci. <gasps> Je to tedy důležité už od roku 2019. Ještě se chci vyjádřit eh, k otázce daní. Zda byste měl být nějaké vyšetřování, evropské vyšetřování. No tak tento skandál se přiřadil k seznamu, nebo na seznam všech dalších skandálů, kde hrála hlavní roli chamtivost, nedostatek odpovědnosti některých subjektů, mm, svévolné ignorování zákona, ale většinou tam právě byla nedostatečná spolupráce těch jednotlivých orgánů. My teď vyhodnocujeme strukturu a rámec pro administrativní spolupráci pro další fázi. Takže já mohu k tomu říct dvě věci. Za prvé, velice pečlivě vezmeme na vědomí mm, výsledky vašeho vyšetřovacího výboru a vzhledem k objemu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 Například v březnu loňského roku se hovořilo o Belgii, eh, Kypru, eh, Nizozemska a další země. Ehm, bylo ukázáno, že všechny tyto země využívají agresivní daňové postupy a pak se tedy se narušuje situace na vnitřním trhu, protože některé země se snaží přilákat firmy z jiných zemí, takže dochází k nekalé hospodářské soutěži. A navíc potom zase některé firmy platí vyšší daně než ty ostatní. Už jste říkal před chvílí, že nechcete mít ten postup, eh, že nechcete na někoho ukazovat prstem, že nechcete zveřejňovat a zostudit některé země, ale já si myslím, že ty země by měly být zveřejněny, protože nakonec ty země vlastně vyhrajou, protože žádný trest eh, ani nedopadne a země, které respektují pravidla, tak ty dopadnou špatně. Myslím si, že teď právě na konci našeho mandátu je právě možná mm, dobrá situace, protože spousta občanů si teď začíná klást otázku, co teď všechno bylo učiněno. Oni se ptají, co se plánuje, co bude v budoucnu, ale říkají, co jste udělali, co, se poda- co, co bylo učiněno, protože ta situace je nespravedlivá. My chceme mít spravedlivé zdanění a oni se budou ptát, co bylo učiněno, co, co opravdu jste udělali. Děkuji. Děkuji za otázku. Ano, tak to je kontroverzní věc. Já vím velice dobře, že třeba různé nevládní organizace a další vytvořily seznamy daňových rájů a že tam jsou i evropské země. Já vím, že také na to existuje třeba i odborná literatura. Ale když se na to pak podíváte z politického pohledu, a to je naše pozice, tak eh, potom je nutné si položit otázku, jak je vlastně definován daňový ráj, protože my jsme si to definovali sami, když jsme třeba připravovali ten kodex, nebo když jsme připravovali tu černou listinu a tu šedou listinu, eh, hovořili jsme o takzvaných eh, spolupracujících jurisdikcích. takže řídili jsme se tím, zda ty země sledují doporučení BEPS, zda si vyměňují informace mezi sebou. No a pokud budete vycházet z této definice, a samozřejmě ne všichni uznávají tuto definici, na té šedé listině bylo nějakých 55 zemí, pak jsou tam ještě země na té černé listině, ale na, tém, na té černé listině nebyla žádná evropská země, když jsme vycházeli z té naší definice. Ale pokud se na to podíváte nějak podrobněji, tak možná ta situace je jiná. Ale pokud budete vycházet z té naší definice, tak eh, můžeme říci, že v Evropské unii žádné daňové ráje nejsou. Ehm, musíte se na to dívat z různého, z jiného pohledu. Máme zde třeba v Evropě, máme evropský semestr, abychom vy také vynaložili určitý tlak na členské země, jakýsi přátelský tlak, abychom začali jednat se zeměmi, které mají třeba různé agresivní daňové postupy, anebo mají třeba postupy, které umožňují takové agresivní daňové plánování. Je tam, vy jste sám řekl, teď jste jmenovala si sedm zemí, já jsem se také zúčastnil jedné schůze Ekofinu, odpovídal jsem na, na dotazy, také jsme hovořili třeba o Nizozemsku. Já jsem říkal, že pokud je zde takový tlak, tak to nese plody, protože to vede ke změně chování té země. Takže pokud využijeme evropský, se, pardon, evropský semestr jako nástroj, tak to je určitá moudrá cesta vpřed. Mí ehm, kolegové z generálního ředitelství Taxud vedou jednání. Teď se snažíme všechno propojit dohromady a domníváme se, že můžeme mluvit o výzvách, o analýzách a pak snad přijdeme také i k praktickým krokům. Děkuji, pan Mario Zavý za EPF. E děkuji, pane předsedo, děkuji, vážený pane komisaři. Ve své odpovědi jste opravdu hovořil velice tak, jak si opatrně, opatrně jste našlapoval, nechtěl jste příliš jmenovat vyníky, myslím si, že jste byl až příliš velkorysý. Já se domnívám, že to asi možná bylo záměrné. Možná jste některé jména i vynechal, ale přitom tam jsou velké, velké banky. Německa, německé soudy také přinesly rozsudky, některé věci víme od investigativních novinářů. A včera třeba v této místnosti nám e, svědci vyprávěli o tom skandálu a říkali, že opravdu to zdaleka nebylo nějak efektivně vyřešeno. Myslíme si zkrátka uvědomit, jak obrovský ten skandál je. Týká se to řady zemí, velkých i menších, třeba i Itálie. Tam je to třeba 4,5 miliard eur. E, odborníci vyjadřují znepokojení, říkají, že se jedná o skandál, který navíc pokračuje. Mě by tedy zajímalo, zda se domníváte, že jste možná byl příliš slabý že bylo vůbec umožněno, aby takové skandály vznikly. Já si nemyslím, že váš hlas byl dostatečně jasný a dostatečně silný. zazněla jste slova proti Itálii, ale týká se to i Francie. Ve Francii jste třeba nechtěl zveřejnit nějaké citlivé informace, jste velice zdrženliví, když máte hovořit o těch hlavních institucích, ale já si myslím, že vy, když jste evropský komisař, tak byste měl chránit především střadatele v Evropské unii, kteří by neměli být trestáni za to, že dochází ke změně pravidel, jako třeba řekl Čovane Čolity, já tedy s ním úplně nesouhlasím ve všem, ale byl to skvělý politik a on řekl, pravidla jsou jenom uh, pro ostatní, uh, pro své přátele si můžeme ta pravidla jaksi trošku ohýbat nebo interpretovat. Ano, já si myslím, vy jste teď hovořil o celé řadě věcí, které možná ne všechny úplně spadají do dnešního eh, slyšení, do, do tohoto tématu. Takže nejprve bych chtěl říci, pardon, um, já bych nejprve chtěla říci, že mý mm, prarodiče byli odborníci, eh, pardon, byli obchodníci. Já samozřejmě podporuji obchod, jsem jeho velkým fanouškem. Ale mm, nechci zde nějak eh, smlouvat nebo se nějak dohadovat. Já si nemyslím, že jsem byl nějak příliš obezřetný. Řek, vzpomeňte si, co řekl pan Sven Gigolds. Komise neměla k dispozici všechny informace. Musíme spolupracovat třeba s různými nevládními organizacemi, s, musíme využívat vaše závěry. A, a mm, pokud bychom měli zahájit nějaké vyšetřování, tak musíme mít k dispozici přesné informace, ale pak pokud to bude zapotřebí, tak to učiníme. Já mám takovou úlohu, eh, nebo byl jsem ministrem financí, mám to ve svém životopisu, ale nemyslím si třeba, že naše ministerstvo bylo odpovědné za nedostatek čnou výměnu informací. Píše to třeba možná byla jiná země. Každý musí odvádět svou práci Myslím si, že je zde dobré propojení mezi Evropským parlamentem a komisí. A určitě chceme jeden druhému naslouchat a informovat se o svých prioritách. Ale chci vám říct, že jsme nikdy nebyli nějak ideologicky zaslepeni v komisi. To vůbec není tak, že třeba komise je proti Římu. Komise musí dodržovat všechna pravidla a je součástí jednoho velkého ekosystému. Já jsem vždycky byl proto, aby uvnitř komise existovala flexibilita, ale máme zde eh, ministry financí v Evropské unii a společně jsme vytvořili určitý pakt pravidel, ale já jsem velice flexibilní. Rád naslouchám ostatním, rád uh, vedu dialog, ale musí to být stále v rámci pravidel. Můžete určitá pravidla využívat flexibilně, inteligentně, ale nemůžete je úplně ignorovat. Já jsem, nejsem od toho, abych ignoroval pravidla, jsem od toho, abych dohlédl na to, aby ta pravidla byla uplatňována ve veřejném zájmu. Děkuji, nyní EPP Jose Ignacio Salafranca. Pane komisaři, děkuji za to, že jste vždy připraven za námi přijít a podpořit práci Evropského parlamentu. Mé otázky směřují do oblasti mezinárodní spolupráce, protože Minulý měsíc jsem měl tu možnost hovořit s generálním tajemníkem OECD, což je člověk, kterého vy dobře znáte. A já bych rád věděl, jakým způsobem tedy přistupuje Evropská komise ke spolupráci s OECD. Vy jste hovořil také o G20, o setkání v Buenos Aires. A chci vědět tedy, jakým způsobem pracujete v té mezinárodní skupině pro finanční spolupráci. Pane komisaři, gratuluji vám, protože to vypadá, že jste velmi dobře informován o práci Evropského parlamentu. My jsme předtím, než jste přišel, hovořili o zprávě našich spoluspravodajů. Eh, jejímž obsahem je mimo jiné také zřízení pod výboru který by se zabýval těmito otázkami. Nicméně ještě jedna věc, kterou jsem chtěla zmínit, která je také v této zprávě. Ptali jsme se sami sebe, zdali Evropská komise přeskoumává bilaterální daňové dohody, které některé členské státy podepisují se třetími zeměmi. A poslední otázka, pane, před, pane komisaři. Vy samozřejmě víte stejně jako my, že v tuto chvíli jsme uzavřeli dohodu s Větnamem, Singapurem, Kanadou, Mexikem, Japonskem, eh, vyjednáváme s Novým Zélandem a s Austrálií a chci vědět v rámci těchto mezinárodních dohod, co vy vnímáte, jak, nebo jakým způsobem si myslíte, že by měla vypadat řádná zpráva a řízení daňových otázek právě na tomto poli mezinárodní spolupráce? Euh, jako vždy, přesné a eh, relevantní. Ano, my spolupracujeme s OECD pod zaštítěním G20. EU je součástí PEPS už od začátku. Ehm, španělský ministr byl u toho spolu se sekretár s generálním tajemníkem OECD. probíhal takový velmi fluidní dialog mezi různými eh, orgány, včetně BEPSu, digitální zdanění, boj proti podvodům, mm, proces eh, listingu, tedy my spolupracujeme s OECD, ale musíme jít ještě dále. Máme kapacitu jako vnitřní trh, jako Evropská unie jít dále. Další členové OECD jsou odlišní. Když se podíváte na směrnici pro eh, boj s daněmi podvody, to je v podstatě takové BEPS plus nebo OECD plus. Takže my se posunujeme velmi jasně tímto směrem. Byli jsme jako první, kdo eh, toto přijali, kdo stanovili směrnici o boji proti eh, daňovým podvodům. V... Chceme být lídry na mezinárodní aréně. Co se týče doporučení, která před, máme předložit pro bilaterální dohody, to uděláme, pokud to bude nezbytné. Například pro digitální přítomnost. Na tom trváme. Bilaterální dohody jsou v kompetencích členských států. Oni je podepisují. Ale v oblasti mezinárodního obchodu komise je velmi zavázaná volnému obchodu. Já jsem seděl vedle předseda, předsedy Junckera na velkých zasedáních a říkáme, že nemůžeme umožnit VTO, aby bylo zničeno. Musíme pokračovat v dialogu. Ale existují kritéria o dobré fiskální správě. No to je velmi důležité, my to očekáváme ode všech partnerů. Ve všech navrhovaných dohodách, které vyjednáváme, to je zásadní faktor. Ještě jedna věc, jsme si neuvědomili, že v budoucích dohodách s UK Tady nejde tedy zatím o tu dohodu o volném obchodu, ale pokud eh, nakonec k Brexitu dojde, tak budou muset eh, mít dobrou fiskální zprávu. My nechceme, aby byla země na našich hranicích, která se od toho vzdálí. Ale UK určitě bude proaktivním partnerem i v OECD, v OECD eh, do budoucna. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za to, že jste mezi nás přišel. Mm, pohlížíme zpátky na toto období a vidíme tedy některé zásadní změny. Vy jste k tomu zásadně přispěl. Za posledních pět let se změnilo více než za posledních 50 let. Poprvé se objevilo zdanění eh, na evropské úrovni těch eh, korporací. přibyla předložena celá řada iniciativ. Ne všechny tedy zatím byly dokončeny, ještě je potřeba odvést hodně práce, ale začátek už máme za sebou, to je dobré. To, co říkal Wolf Klintz, trošku z jiného pohledu, už jsme o tom hovořili na jiném zasedání předtím. Takže to, co nám chybí v této sněmovně i na Evropské komisi, jsou data, která um, umožní dobrou analýzu. My teď hovoříme o DST, mm, chceme analyzovat eh, různé eh, druhy DST, kde zatím tápeme, musíme udělat odhady někdy možná moudré odhady, ale opravdu nevíme. Takže součástí vašeho dědictví bude podívat se i na nějakou infrastrukturu na evropské úrovni, jestli tam jdou nějaké střety dat, analýza, která by umožnila politické stanovování politick, eh, daňových politik v Evropské unii. To by bylo něco, co by určitě bylo užitečné pro příští eh, komisi. Třeba něco jako takovou fiskální radu Hmm, zajímalo by mě, co si o to myslíte. Druhá věc. Ty černé seznamy pro nespolupracující daňové jurisdikce. To je velmi mocné, ale ve finále na tom seznamu máme jenom pět takovýchto jurisdikcí. Co nám to říká? Vyloučili jsme daňové ráje v rámci Evropské unie. My jsme se to snažili řešit, ale jak to můžeme řešit lépe? Jaké členské státy mají takový negativní vliv na sebe navzájem? Děkuji. Chci vám poděkovat i osobně za významnou práci, kterou jste odvedl na CCTB. Doufám, že to bude také vaším dědictvím, které po sobě zanecháte ať se stane cokoliv, tak vy určitě i nadále za to budete bojovat. A až budeme tedy mít CCTB, určitě musíme vzdát hold i vám. K těm dvěma otázkám, které jste zmínil, k údajům. Ano, s tím souhlasím. Problém s daty je, že tady hovoříme o nedávných věcech. Takže data zatím nejsou k dispozici protože nemáme ty dobré nástroje pro zdanění. To je prostě um, slepice a vejce, kdo byl dřív. Máme evropskou, eh, ten nápad daňového, daňové rady, daňového předsednictva v Evropě, to je dobrý nápad. A máme vlastně své analýzy, informace, vy máte svoje a určitě by stálo za to mít nějaké objektivní složky, objektivní data, z níž by vycházely naše návrhy. Na černé listině tam už bych byl méně kritický, protože fakt, že jich je tam pět, můžeme vnímat ze dvou stran. Jednak můžeme říct, že to je chudý seznam, protože jich je tam jenom pět. Hm, na druhou stranu, eh, vy jste se dostali na číslo 5 ze 17, takže jste postupovali efektivně. Ano, samozřejmě záleží, jak se na to díváte. Um, ta skupina pro etický kodec o tom roz, rozhoduje, ale když se podíváte na moji agendu, která je veřejná, můžete se podívat uh, všechny finanční ministry z různých zemí, kteří mě navštěvují e, s tím, že chtějí zlepšit vlastní legislativu tak, aby se vyhnuli zapsání na takovou červenou list, černou listinu. To jsou často velmi důležití partneři pro významné reformy. Takže cíl takovéto černé listiny, a to je vlastně něco pro EOCD 0,1 eh, na seznamu e OECD, ten proces tam je nastaven, aby tyto země nebyly na, černé, eh, sezna, na černém seznamu, ale aby jednali tak, aby se tomu vyhnuli. Hmm, kromě toho velmi často to není tedy ta černá listina, ale šedá, jak jsme o tom hovořili, a navíc je to proces. Nejdůležitější věc je proces a bude tedy důležité podívat se, co ta skupina pro etický kodex předloží na začátku roku 2019, když bude muset přeskoumat všechny závazky, o které byly požádány, s těmi zeměmi na, černé seznam, na tom černém seznamu. A pokud samozřejmě nezaujmou správný přístup, tak eh, na té listině budou muset být, ale pokud udělali dobrou práci, reformy, tak z té eh, listiny musí být eh, vyškrtnuti, takže to je, jak říkám, je to proces a já v ten proces věřím. Děkuji mnohokrát, pane komisaře za dnešní příspěvky. Už dnes někteří kolegové řekli, že došlo k velkému pokroku v eh, oblasti našeho společného zájmu. zejména pokud budeme mít dohodu o digitálním zdanění a některých e, zbývajících tématech, tak já věřím, že opravdu nebude, těž, nebude lehké vás nahradit ve vaší funkci. A ano, na vašem slyšení ve výboru Ekor, Ekon jsem, ho, jsem se vás ptal na váš postoj vůči spolupráci s parlamentem a v realitě jste naprosto naplnil své sliby z toho slyšení a to chci zde ocenit. Je to vlastně i takové poselství dalším komisařům, že cesta k úspěchu leží ve spolupráci s parlamentem. Děkuji mnohokrát. Ano, možná i proto, že jsem byl dvakrát poslancem tohoto parlamentu, taky pomohlo. Děkuji a my budeme pokračovat za minutu. Well, let us... Dobrý den, dámy a pánové, budeme pokračovat. Budeme pokračovat s otevřeným slyšením, veřejným slyšením týkajícím se agresivního zdaňování v rámci Evropské unie. A jistě si vzpomínáte, že první slyšení se konalo 21. června tohoto roku šlo hlavně o McDonald's a Nike a dnes jsme velmi rádi, že tu s námi jsou zástupci Google, Facebooku a skupiny Kering. Vítám paní Sofie Madalony, vedoucí daňového oddělení ze skupiny Kering, pan Cohen, Head of Economic Policy který je šéfem eh, geografického oddělení Google a pan Alan Lee, Global Tax Policy Facebook. A začneme hned úvodními slovy. Takže každý z hostů má maximálně 7 minut. Paní Madelony, prosím, začněte, máte slovo. Slyšíte mě? Děkuji. Pane předsedo, pane předsedo, dámy a pánové, dobré odpoledne. Děkuji vám, děkuji vám za to, že jste pozvali zástupce Caring Group na váš výbor. Já se jmenuji Sofie Madelony a jsem šéfkou daňového oddělení Caring Group. A já bych ráda začala tím, že vám představím některé údaje. Jsme, skup, jsme celosvětovou skupinou prodávající luxusní zboží. My, nám se podařilo vlastně v oblasti módy, výroby hodinek eh, naschromažit eh, mnoho značek jako Gucci, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomelato, Tudo, Kelling, Gerard Perego například. V roce 2017 jsme měli obrat 15,2 miliard euro. A od eh, roku 63 naše skupina kontinuálně přeměňovala svůj biznis. V tuto chvíli máme více jak 30 tisíc zaměstnanců, 16 tisíc z nich eh, v Evropě a jsme přítomně více jak ve 46 zemích. Máme více jak eh, 1500 obchodů. A když bych eh, vám chtěla ještě více představit naší skupinu, tak eh, musím hovořit o těch různých stádiích, kterými jsme eh, prošli prostřednictvím našeho řízení. Samozřejmě důležitá je také právní struktura, která se drží té provozní logiky. Ehm, my jsme vznikli vlastně jako firma, která eh, obchodovala se dřevem a poté jsme se tedy začali eh, zaměřovat eh, v 80. a 90. letech na distribuci. Hlavně tady ty hlavní značky, které jsme zaštiťovali, byly Pino, Redut a Printemps. My jsme také získali kontrolní podíl, podíl v Gucci Group ve, eh, v Nizozemsku a v, USS, v USA, což byla vlastně, to byl začátek nové etapy našeho rozvoje. V podstatě šlo o komplementární, koherentní přístup k obchodování s luxusními eh, značkami. Yves Saint Laurent, ISL Beauty, Sergio Roche, Boucheron, Bottega Veneta a Balenciaga byly převzány, eh, přebrány tedy eh, skupinou Gucci Group. My jsme se tedy opravdu začali zaměřit, zaměřovat opravdu pouze na luxusní zboží. Od roku 2011 PPR a Gucci Group se rozhodli spojit své organizace a PPR se stal stoprocentním vlastníkem akcí Gucci Group. V roce 2013 PPR mění své jméno na Kering, což je vlastně první signál strukturální změny zevnitř do roku 2017 vlastně jsme se věnovali hlavně dvěma oblastem lifestyle a luxusní, eh, z, luxusní značky. V roce 2008 jsme opustili Puma a přišel Christopher a Thomas Mayer. Takže my jsme vlastně byli nuceni, nebo v podstatě skončili jsme naší spolupráci. To znamená, že my, my v tuto chvíli jsme skupinou, která se zaměřuje pouze tedy na luxusní zboží. Luxusní zboží v roce 2008 eh, bylo pouze 20, představilo pouze 20 eh, obratu našich obchodních činností. Kering se dále, dále přizpůsoboval svůj provozní a funkční model tak, aby zůstal moderní skupinou, agilní a společností, která nebo skupinou, která se umí přizpůsobit měnící se okolní situaci. Také jsme změnili naše eh, spotřebitelské vzorce prostřednictvím eh, sociálních médií, médií to znamená, prodáváme stále více a více online a Only Channel Sales je v podstatě také nová oblast, na kterou se zaměřujeme. V roce 2017 jsme začali přeskoumávat naše funkční eh, metody a vše, co se tedy týká logistiky a distribuce, protože ten eh, současný model vlastně už funguje více jak 20 let. To znamená, že jsme se rozhodli, že se musíme zaměřit na informační systémy a logistiku. Vzali jsme si na to také pomoc konzultačních poradců a začali jsme tedy s transformací našich systémů, se kterou jsme začali v roce 2017. To znamená, že jsme opravdu v té první fázi. A chci říci, že došlo tady k opravdu k vysoké míře vyzrálosti těch značek, kterou zastupujeme. Eh, současný vývoj eh, produkce a distribuce vlastně v tuto chvíli spadá pod každou jednotlivou značku a jejich eh, centrum expertízy. To znamená, že v tuto chvíli vycházíme výhradně z těch operativních, z těch provozních potřeb a neřídíme se nějakými daňovými charakteristikami. To znamená, že takovýmto způsobem eh, fungujeme. To znamená, respektujeme mezinárodní a národní daňovou legislativu všude, kde obchodujeme a také se držíme doporučení OECD a doporučení Evropské unie. V, prů, v průběhu posledních dvou let jsme se věnovali vytváření nové daňové struktury v rámci naší skupiny. Mým úkolem na korporátní a značkové úrovni je konsolidovat daňové informace na úrovni skupiny tak, abychom byli schopni opravdu dostat povinnostem, které vychází z národní a mezinárodní legislativy v oblasti daní, abychom opravdu byli schopni dokumentovat všechny naše transakce a abychom také byli schopni poskytovat technické informace na konsolidovaných účtech. Náš daňový tým dělá všechno, co je v jeho silách, proto, aby opravdu plnil všechny tyto úkoly. Keringru byla pozvána na toto jednání, aby hovořila o fiskální správě a řízení. Nicméně to, co děláme, není žádný, v žádném případě způsob agresivního zdaňování. A to je přesně to, co já jsem říká. To znamená, že to je prostě způsob, jakým my se držíme těch pravidel, včetně BEPSu. Chci říci, že nám jde o to, abychom harmonizovali pravidla přímého zdanění, která existují v jednotlivých zemích. To znamená BEPS a e, daňová reforma EU napomohla snížení daňové konkurenceschopnosti v rámci EU. Skupina Kering, Kering Group Rozhodně nepůjde, nebo tady nechci teďka zacházet jaksi do detailů v každé zemi, ale možná řeknu něco k aplikaci BEPSu. Pravidla BEPS ať už jsou tedy soft law, anebo jsou součástí pevné legislativy. Tak my jsme se rozhodli, že uděláme všechno pro to, abychom dodržovali mezinárodní standardy. To znamená, že i co se týče transfer pricingu, tak jsme se drželi mezinárodních pravidel. Co se týče licenčních poplatků, tak všechny licenční poplatky vyplacené v rámci naší skupiny se také drží eh, pravidel transfer pricing. To znamená, máme referenční hodnoty, máme hodnocení rizik, rizik eh, a dopadů pro všechny naše transakce a naše jednání a ten daňový management v rámci naší společnosti je opravdu velmi náročný, ale děláme všechno pro to, abychom všechny naše transakce a naše jednání řádně zdokumentovali. My máme samozřejmě naši, naše takzvané master files, ale samozřejmě potom také každé, každá jednotlivá značka zajišťuje řádné zdokumentování všech našich transakcí, čím se snažíme vyhýbat možnosti jakéhokoliv daňového podvodu. jde nám o to, aby všichni vlastně se drželi těch pravidel vyplývajících z mezinárodních dohod. Samozřejmě, že permanent establishment eh, jako definice. Eh, my se snažíme té, té definice opravdu držet i v oblasti e-commerce. To znamená, otázka eh, trvalého sídla je něco samozřejmě, co, na co je třeba se zaměřit. To znamená, že opravdu eh, sledujeme současný legislativní vývoj, snažíme se dodržovat všechna pravidla, v žádném případě nepoužíváme žádné hybridní instrumenty, nesnažíme se hledat mezery v systému, já se omlouvám, že jsem tady eh, hovořila na úvod tak dlouho, ale samozřejmě pokud byste měli jakékoliv otázky, tak se mě ptejte, prosím. Pane Kouhene. Thank you, Mr. Chairman. Vy, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážené členové a člen, členky tohoto výboru, já mám na starost ekonomické záležitosti pro Facebook, pro střední Evropu, Afriku a východní Evropu. Já odpovídám za daňové politiky. Za posledních šest let jsem se zúčastnil celé řady diskusí v rámci OECD, s Evropskou komisí, s vnitrostátními vládami a s dalšími různými odbornými skupinami. A také jsem přispěl i třeba pro, eh, do práce tohoto výboru bylo to slyšení v březnu 2016. Stanění firem se řeší v celé řadě regionů i v USA. Také se zde byla celá řada studií. Mnoho vlád eh, chce nyní celou řadu změn v oblasti zdaňování. Google dlouho obhajoval jednotný, ale koherentnější systém daní. Jak už jsem před dvěma lety zde popisoval, tato daňová reforma, mezinárodní daňová reforma bude úspěšná, pokud zde budou jasná pravidla a pokud zde bude konsistence v rámci jednotlivých jurisdikcí. My podporujeme multilaterální přístup bylo by to třeba na základě OECD G20. Pokud to bude určitý spletenec různých právních systémů, tak to bude obtížné pro všechny firmy, které působí přeshraničně, zvýší se riziko dvojího zdanění a povede to k různým právním sporům v oblasti daní. Takže pro firmy je zásadní, aby mohly pracovat ve světě, kde jsou jasná pravidla, a kde také nejsou žádné diskriminační daňové politiky. Máme zde mezinárodní smlouvy už celá staletí, e, která zaručují spravedlivou situaci. Má zde být více e, profitu do těch zemí, kde jsou ty věci vyráběny a ne kde jsou spotřebovávány. Za posledních deset let byla eh, daňová sazba Google 26%, což je mnohem víc než 23,7%, což je průměr v rámci členských států OECD. 86% této daně eh, byla splatná v USA, kde eh, jsou tyto služby a výrobky a zbytek je zhruba 50, nebo ten zbytek se týká 50 zemí světa, kde máme pobočky. Pro Google je to poměrně jedinečné, ukazuje to že zde je ehm, globalizovaná ekonomika a ukazuje se, jak vlastně je možné rozdělit ty zisky podle jednotlivých zemí. To znamená, americké firmy platí eh, své eh, své daně v eh, USA, zatímco třeba německé, britské pobočky a další platí zase daně ve svých zemích. Také zde máme, v Irsku máme, má Google mm, vedení. A pokud to chceme porovnávat, tak můžeme říct, že třeba v USA máme 40 tisíc inženýrů, kteří navrhují naše služby, ale a v Evropské unii zaměstnáváme asi 3 tisíce inženýrů. Je zde debata, zda korporátní daně by měly být eh, navrženy jinak zda by se to nemělo to zdanění přesouvat e, ze zemí, kde ten e, produkt je vytvářen e, do země, kde je spotřebován, takže to je na vládách, aby se rozhodli, ale můžeme říci, že je dobré, aby všechny změny byly schváleny širokým mezinárodním koncensem a také, aby i občané měli důvěru v tento globální, ten globální systém zdanění. Děkuji. A zbývá nám třetí firma. Děkuji, děkuji, vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci. Jsem rád, že jste mohl zastupovat Facebook. Jmenu, jmenuji se eh, Ellen Lee a mám na starost globální daňovou politiku. Sídlím, sídlíme v Washingtonu DC. Chtěl bych říci, že oceňuji důležitou práci, kterou jste odvádíte a chtěl bych vás informovat a přispět svými informacemi k vaší práci. Dnes budu hovořit o našem obchodním modelu Facebooku a to, jak přispíváme k evropské ekonomice a jaký máme přístup k evropské daňové politice. Říkala jsem si, že by bylo dobré, kdybych možná na začátku popsal náš model. My vytváříme eh, máme tam asi 2,6 miliard lidí, kteří jsou eh, na Facebooku a asi 98% všech příjmů máme z reklamy. Já bych vás chtěla ještě informovat podrobněji třeba o investicích, které Facebook dělá, eh, abychom zajistili dobré služby pro všechny naše uživatele. Facebook je určitý ekosystém, eh, máme systém, máme skupinu inženýrů a máme platformy pro sdílení, Eh, je to důležité, abyste se mohli spojit se svými přáteli, abyste se mohli propojovat do skupin, anebo abyste mohli spolupracovat s jinými organizacemi. Je důležité, aby lidé mm, měli dobré zkušenosti s využíváním eh, našich služeb a pokud je zde těch 2,6 miliard eh, uživatelů, tak jsou tito uživatelé pro nás důležitý. V loňském roce jsme vytvořili investice 5,9 miliard které jsme investovali třeba do různých budov, do infrastruktury. Letos už to vlastně jsou ty investice ještě vyšší než v roce 2017, je to asi 8,4. A musíme neustále inovovat, musíme investovat do výzkumu a vývoje. Eh, v roce 2016 jsme do toho investovali asi 5 bilionů a teď v poslední době 6,8 bilionů. Um, Facebook využívají také firmy, aby oslovili nové zákazníky. Facebook také výrazně investuje v Evropě. Kromě našich 17 poboček v celé Evropské unie, kde je zaměstnáno více než 7 tisíc lidí, máme také dvě výzkumná centra v Paříži a v Berlíně a přispívá nám asi 18 milionů evropských platform. Um, to je všechno výsledkem investic. A teď se podívám na tu daňovou politiku. Obecně chceme, aby zde byla jednoduchá daňová politika pro firmy a která také přináší dlouhodobou stabilitu, stabilní prostředí. Sledujeme diskuse, mezinárodní diskuse o zdanění a domníváme se, že je nutné, aby zde bylo kolaborativní úsilí mezi vládami a také mezi firmami. To pak přinese nejlepší výsledky. Je také My jsme se také účastnili některých eh, schůzek, které pořádalo OECD. Došlo eh, od roku 2014 došlo k některým výrazným změnám. Týká se to zejména digitální ekonomiky. Digitální ekonomika je stále eh, více jakási ekonomika mm, specifického druhu. Mnoho zemí od té doby, včetně USA, změnilo své, svou legislativu. Ehm, USA také schválilo celou řadu doporučení ohledně OECD, ohledně BEPS. A loni v, na, v prosinci jsme řekli, že se chceme, eh, že chceme přejít na vlastně speciální model Local Selling Operating Structure. Hovořili jsme také se zástupci OECD, eh, Říká se, že zapotřebí zvýšit vizibilitu zisku, které byly vytvořeny v jedné konkrétní zemi. Chceme být proaktivní, nechceme pouze reagovat na ty, provádějící, na ty probíhající diskuse, ale chceme k tomu také přispět. Také eh, před třemi lety, kdy jsme zde byli naposled, eh, od té doby mm, došlo k mnoha změnám. Máme zde mezinárodní daňový systém, chceme, aby byl jednoduchý, aby, přineslo, aby ten systém přinášel stabilitu pro podniky, zejména pro podniky, které stále více se přesouvají do té digitální sféry. Těšíme se také, že se zapojíme i do procesu, který probíhá na úrovni OECD. Jsem velice rád, že zde mohu vystoupit a e, odpovím rád na vaše případné dotazy. Děkuji. Nyní tedy vám položíme otázky, vždycky to bude pět minut na otázku i odpověď. Otázka vždy na jednu minutu. Začne Luděk Niedermayer za EPP. Děkuji mnohokrát. Ono za těch 60 sekund to bude těžké stihnout, ale pokusím se, vy jste hovořili, že podniky si přejí mít jednoduché, transparentní daňové systémy. Já přidám, že musí být taky udržitelné a férové. První otázka tedy je, OECD funguje v rámci digitálního permanentního establishmentu. Takže eh, Google a Facebook. Jak si myslíte, že by bylo proveditelné alokovat nejenom výnosy, ale i výdaje v tomto permanentním establishmentu? A druhá otázka. Představme si, že mý kamarádi platí pouze za reklamy, které jsou na Google a na Facebooku. Eh, on je v České republice a eh, cílí na české klienty. Jak si představujete, že zisky, které se vygenerují vaší společností, budou tedy eh, alokovány a jak je to alokováno nyní daňově? Kdo chce začít? Google, prosím. Ano, děkuji za otázku. Ano, společnosti jednoznačně chtějí jednoduché a transparentní systémy zdanění, tedy eh, korporátního zdanění a stávající systém funguje tak, že absolutní většina našich korporátních příjmů spadá do našeho domácího trhu. v našem případě tedy 86% je v USA za posledních 10 let a 14% ve zbytku světa. Pokud by došlo k nějaké realokaci, kde tyhle ty mm, zisky, kde, kde budou tedy daňová práva, jakým jurisdikci bude alokována, to určitě by muselo být dohodnuto multilaterálně. Vlády by musely mít eh, informace o tom, kde tyhle ty Práva potom budou ukotvena, historicky to vždycky vychází z funkcí a rizik nejrůznějších entit. V našem případě tedy zatím to je e, převážně v USA. Vy jste se ptal na českého e, e, tedy někoho, kdo poskytuje tu reklamu, tak to spadá pod Irsko tady v Evropě. A potom máme aukce, které využívají technologie, které vznikají v, te- v Kalifornii. A jsou vyvíjeny v Kalifornii, jak už jsem říkal, máme asi 40 tisíc engin- inženýrů v USA a e, relativně menší přítomnost, asi 3 tisíce v Evropě. Děkuji. Já mám podobnou odpověď, ano, podle stávajících pravidel zisk se eh, přiřazuje na eh, základě stávajících tedy eh, povinností a rizik. Ty pravidla se změní. To je součástí té stávající diskuse i na OECD, v EU e i v US. A tady jde tedy o alf, alokaci pro, profitu, takže tady vlastně to je v jádru té debaty a proto si myslím, že bychom měli přístup, který vychází z, ken, z konsenzu všech stakeholderů, protože prostě opravdu jde o to, aby eh, o tom se pobavili všechny příslušné vlády. Děkuji. Je Peko Fold za SAD. Děkuji, děkuji za to, že jste přišli. Zase Google a Facebook. Vy zde zastupujete nejziskovější eh, společnosti, největší společnosti na světě. Eh, každodenně vstupujete v kontakt s téměř každým občanem na světě, každým člověkem, který žije na světě a v zásadě vy jim prodáváte přístup prostřednictvím eh, reklamy a využíváním jejich osobních informací. Eh, v tom jste velmi dobří. Facebook má větší příjmy obraty než moje země Dánsko a přitom platíte jenom zlomek toho, co ostatní firmy na daních. 1,5 miliard eur jsou ty zisky a daňové příspěvky byly <laughs> méně než 18 milionů eur. Zároveň platíte více než 500 milionů eur na administrativní výdaje, to cituji, takže by mě tedy zajímalo, jak pro boha můžete mít administrativní výdaje 27 krát vyšší, než to, co platíte na daních. Můžete mi to nějak vysvětlit? To tež Google, vy jste zaplatil 55 milionů, zaplatili 55 milionů na eh, daních v eh, UK, tedy na prodejch v UK, eh, ačkoliv jste vydělali 5 miliard eur, tak prosím vás, jak to může být? A jak Předpokládáte, že tato čísla se budou vyvíjet v budoucnosti. Zajistíte, že se to tady dostane těm zemím a komunitám, z nichž tedy eh, máte zisky ne charitou, ne nějakými dobře myšlenými iniciativami, ale prostě tím, že eh, budete platit řádné daně v zemích, ve kterých se digitálně přítomní. My globálně platíme eh, daňovou míru 23 takže to je asi 17 miliard dolarů v daních celosvětově. Ano, potom samozřejmě máme otázky o e, e, stanovávání cen v těch transferů a podobně a my um, o tom hovoříme s OECD, s politiky, jako jste vy, tak aby ta pravidla byla smysluplná i do budoucna. Abych vyjasnil něco, co jste říkal o prodeji osobních informací, tato eh, data neprodáváme, to říkám zcela jasně. A my se o tom rádi eh, pobavíme, jaká jsou tedy eh, pravidla pro alokaci profitu. Ale většinu těch profitů máme v Kalifornii, my tam vyvíjíme naše produkty, máme tam své inženýry. Já jenom dodám, že za Google my jsme zaplatili 14,5 ehm, amerických dolarů a ehm, Většina z toho tedy v USA, 86%, to už jsem tedy říkal, za poslední 10 let a ehm, v zásadě tedy máme systém, který mm, tato zdaňovací práva dává tam, kde jsou mm, ty produkty vytvořeny, ne tam, kde jsou tedy konzumovány. Tenhle ten systém samozřejmě se může změnit, ale to se musí stát jedině eh, v mm, jak se, jakámsi konsenzu světových vlád. Mm, pokud jedna vláda řekne, bude to tam, kde to vzniká, druhá vláda řekne, bude to, tam, bude to zdaněno tam, kde se to prodává, tak eh, mm, asi vznikne konflikt. Follow-up. Vy říkáte, Eh, eh, kde se to prodává, ale ona je to vlastně hodnota vytvářená eh, těmi uživateli. Takže to je důležité odlišení. Ještě jsem hovořil o těch 500 milionech um, um, administrativních nákladech, které máte v UK, tak prostě by mě zajímalo, jak je možné, že je to mnohonásobně vyšší než ty daně, které platíte. Ano, to jsou náklady na náš prodej. To je vlastně tedy provoz kanceláří. Provoz kanceláří, no. Ano, oni vytváří zisk a z toho potom platíme daň. Ty daně ale jsou zase vytvářeny na základě toho, jaké jsou zisky. To jsou mm, běžné transferové pravidla vnitropodnikové daně. My samozřejmě, jak už jsem říkal rádi se pobavíme o tom, eh, jakými pravidly se to bude řídit do budoucna. Globálně tedy platíme 4,6 miliard ročně, ale pokud by se to nějak mělo změnit, tak my budeme součástí diskuse. Pan Kalam? co se týče eh, vytváření těch hodnot, my neprodáváme eh, data eh, uživatelů. Samozřejmě tam jsou tedy nějaké, je tam přijatá hodnota toho, co my vytváříme v USA a hm, většina tedy těch zisků je v USA. Samozřejmě i ztráty by, bychom potom zúčtovávali tam. My máme před pobočky v nejrůznějších evropských zemích, včetně Dánska. A ty eh, si tedy využívají běžné míry návratnosti. A i v letech, kdybychom nebyli ziskoví, tyto firmy by tedy měly stejné mm, platy, stejně tak je, zároveň však naše mateřské firmy v USA by měly sníženy zisky. A to je tedy samozřejmě to, o čem jsem hovořil, když vlastně to alokujeme na základě rizik. Jak jsem ale říkal, eh, uživatelé eh, jsou eh, tvůrci i hodnoty. Samozřejmě uživatelská data jsou užitečná proto, abychom věděli, jak předložit uživateli relevantní reklamu a naše vyhledávací algoritmy, to je tedy nejhodnotnější část našeho podniku. Ta vznikla v Mountain View, tento algoritmus největší datový set, který je relevantní, je indexování celého internetu. Tady nejde jenom o uživatelská data. Jediná data, které jsou relevantní v tomto kontextu, co poskytuje eh, ten uživatel, je samotná otázka, to zadání do, vyhledávače. Jinak představte si, jakou hodnotu asi vytváří nějaký eh, zákazník, když vstupuje do obchodu a říká, tady si chci koupit tyhle boty. Eh, to je vlastně eh, i náš případ. To základní technologie, know-how, znalosti jsou vytvářeny tedy i jinde. Dobře, a nyní za EPP Dariusz Rosaty. Děkuji. Všechny vás zde vítám na tomto veřejném slyšení. a navážu na předchozí otázku o vytváření hodnot. To je zásadní otázka pro to, abychom se dobrali toho, jaké je správné zdanění. si to chápu dobře, Google má 86 výnosů, či tedy daní zaplacených v USA. 86 korporátní eh, daně eh, z příjmů, kterou platíme, to je v USA. Odpovídá to tedy výnosům daně se platí ze zisků, ne z výnosů. Žádná nadnárodní společnost nemá korelaci mezi procentem výnosu a daní. Nebude tam žádná přímá korelace mezi výnosem a pro, e, e, procentem globální tedy daně. Ehm, to, o čem vy hovoříte, o tom se hovořilo, ale mezinárodní daňový systém neoperuje, nefunguje na základě takovýchto e, systémů. Ale já jenom kladu otázky. Takže 86% všech zisků, ne, pardon, 86% všech daní se platí pouze ta korporátní daň tedy. 14% tedy se platí v jiných zemích. Z některých zdrojů víme, že počet uživatelů eh, Google je v Evropě je úplně stejný jako v USA. Můžete tady vysvětlit, proč eh, tady máme tenhle ten rozdíl v těch daních? Jaké náklady se tedy pojí s prodejem digitálních služeb v Evropě, takže zisky v Evropě jsou tak malé, že tedy ta daň ze zisků je tady tak malá ve srovnání s USA. tak já si myslím, že tahle ta distribuce je v podstatě normální pro jakoukoliv nadnárodní společnost. Eh, pokud si vezmete nějakou německou nadnárodní společnost, ti také budou platit většinu daní ve svém domácím trhu. To nevychází z toho, kde jsou eh, uživatelé nebo spotřebitelé, ale z funkcí a rizik Eh, entit, které máme. A my tady máme v Evropě asi tři tisíce inženýrů v Evropě, s tím se tedy samozřejmě potom pojí daně s jejich aktivitami. A je to podstatně méně než to, co máme v USA. Někteří z mých kolegů už nadnesli otázku, že my tedy chápeme, že um, hodnotu vytváří konečný uživatel. Vy máte jinou definici Eh, vytváření hodnot. Takže jak nám můžete říci, že vytváříte hodnotu, pokud nemáte zákazníky, pokud nemáte uživatele? Asi těžko najdete nějaký podnik, který má výnos bez eh, zákazníků. Ale tady je otázka nejenom tedy, kde se vyjádří hodnoty, eh, jsou jiné systémy. To je zase něco ale jiného. Tady hovoříme o zdanění výnosů. Já zase hovořím o zdanění zisků, které se alokuje různým entitám. Ano, to je přesně to, co chci vědět. Jak alokujete, když potom vidíme tak velké daně zaplacené v USA a v Evropě? když si vezmeme, že počet uživatelů je dokonce v Evropě vyšší než počet uživatelů v USA. My, my tady hovoříme o tom mikropodnikovém oceňování. To znamená, že to je správné alokování zisku. Já vám eh, dám příklad z offline světa. To znamená, správnou alokace zisku vychází z funkcí a rizik, které zase vychází z těch eh, subsidiárních entit. To znamená, proč používáme tento princip? Protože tady by to mělo být neutrální z perspektivy daňové. To znamená, jakým způsobem budeme tedy zdaňovat naše ceřiné společnosti. Můžete si eh, vytvořit svou vlastní strukturu, nebo najmout nějakou vnější eh, společnost. To znamená, to je to, co, čemu my říkáme arms length principle. To znamená, že my vycházíme z určitých referenčních hodnot na místním trhu, které poskytují vlastně podobné služby jako vy. Děkuji, pane Kohene. Ještě jedna otázka na eh, kolegu, ale při, prosím opravdu velmi rychle. A to je vlastně velmi podobné jako ta otázka na pana Kohne. Vy hovoříte o 4,6 miliardách eh, dolarů jako daň ze zisku. Oproti 300 milionům zákazníků, <clears throat> možná 250. Eh, na druhou stranu hovoříme o těch 8, o šestinásobně nižších daních. Ale přitom tady hovoříme o daně na uživatele 15 euro, zatímco v, ve Spojeném království je to 0,3 na uživatele. To znamená, to je velmi podobná situace. Náklady ve Spojeném království jsou daleko vyšší než v USA, protože v USA. Máme tady ten zisk, zatímco ve Spojeném království v podstatě nevytváříte žádné zisky. Nemám tady údaje pouze pro eh, Evropu, ale chci eh, srovnávat dvě země. Ano, to je samozřejmě dobrá otázka, protože to je náš eh, business model. Samozřejmě máme zákazníky, máme ti, kteří stojí za reklamou, samozřejmě naše kanceláře, mají takzvanou sales support function, to znamená, že prodávají reklamu místním eh, firmám, které chtějí eh, něco reklamovat, to je jasné. Ale to, eh, čemu se divím, je opět ten extrémní rozdíl mezi tím ziskem, který máte z uživatele v USA a ve Spojeném království. Ano, chápu, ve Spojeném království prostě máte při opravdu extrémně velké náklady na kanceláře a proč se, proto se ptám, proč nemáte podobné náklady v USA. Co se týče těch výnosů nebo tržeb, tak to ty samozřejmě máme z reklamy a to je tedy základ daně. My negenerujeme žádný produkt, který bychom prodávali uživatelům nebo někomu dalšímu. To znamená, že všech, všech náš výnos je prostě z reklamy. Děkuji. Tak, měli bychom si to trošičku eh, vyjasnit. Tak pan Tong za SAD, ale prosím vás opravdu o extrémní stručnost. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že jsou tady zástupci těchto tří společností. Tři otázky v souvislosti tedy s alokací zisku, ale trošičku z jiné perspektivy. Hovoříme tady tedy o těch, o těch výnosech nebo tržbách a hlavně teď se obracím na Facebook a Google. E, většina tady, tady těch výnosů je v, v Irsku. Takže e, zapomeneme teďka to porovnání mezi USA a Spojeným královstvím. Podívejme, podívejme se na Evropskou unii. Má, v Irsku máte méně jak 5 milionů uživatelů. Několik desítek milionů uživatelů v e, Německu. A přesto zdaňujete tedy hlavně v Irsku, takže já se ptám, proč tedy dochází k takovému to neférovému rozdělování eh, daní mezi Německem, Francií, Irskem, kdy, i když vy říkáte, jak důležití jsou vlastně uživatelé pro váš business model. Takže to je první otázka. Můžu, můžu pokračovat, můžu položit další otázku? Druhá otázka já mám určité podezření, ale co si myslíte o dani z digitálních služeb? Jen do zápisu. A poté jedna otázka přímo na Facebook. Máme SNC filing, kde je určité o eh, varování, co se týče tedy těch eh, daňových výnosů v tuto chvíli. To znamená, že v tuto chvíli se vyšetřují určité přeshraniční operace. A ptám se, zdali se to tedy týká těch eh, daňových pravidel, které v tuto chvíli jsou platná v EU, a já vím, že máte různé pobočky v, Něm, v, v Dánsku, v Irsku, což je opravdu náhoda. Mm. Došlo tady k nějakým daňovým rozhodnutím v těchto státech. Můžete se k tomu vyjádřit? Tak, prosím. Já teď úplně nevím přesně konkrétně, eh, na co se odkazujete, ale samozřejmě došlo k auditům i ze strany jaksi normálních daňových úřadů. Takže co se týče těch daňových rozhodnutí, to, což je samozřejmě součást eh, daňových pravidel a daňového konání, já si myslím, že takováto daňová rozhodnutí mají za cíl v podstatě zajistit co nejvyšší jistotu pro daňové eh, poplatníky. To znamená zajistit opravdu jistotu a bezpečnost v této oblasti. Eh, co to znamená? Nemáte žádná daňový, daňová rozhodnutí, protože v tom CC filing v podstatě už je varovná, varování ze strany Evropské komise vůči některým eh, společnostem. To znamená, že takovéto tax rulings, takováto daňová rozhodnutí prostě na, eh, v několika členských státech EU máte tady, ano? Takže rozumím tomu správně správně. Já si myslím, že to jsou věci, které jsou prostě jednoduše veřejné, dohledatelné. Chcete, chcete abych se k tomu nějakým způsobem vyjádřil? Takže co se týče DST, tak tady nám jde samozřejmě také Eh, jistotu. Jde o to v podstatě, aby byla dodržována pravidla, jakákoliv velká změna, například co se týče právě zdaňování výnosů a tržeb, tak to jsou věci, které v podstatě musí být implementovány a musí prostě vycházet z nějakého konsenzu, z nějakého společného vyjednávání. A co se týče distribuce výnosů eh, v rámci EU, myslíte si, že je spravedlivé prostě všechny výnosy přiznávat eh, v Irsku, i když víme, že v Irsku máte daleko méně uživatelů než třeba v Německu a ve Francii? Podívejte se, výnosy vychází z reklamy my vlastně na základě vyjednávání s OECD a na základě jaksi i debat s orgány, jako je ten váš, například jsme právě přišli na ten systém Local Selling Scheme. To znamená, jde o to, aby prostě ty výnosy byly ještě viditelnější, abychom přesně věděli tedy, jaké výnosy jsou generovány v jakých státech, což v podstatě je něco, co od nás bylo i vyžadováno ze strany úřadů a takových toho daňových partnerů, jako jste vy. A takže pan McCarthy za GUE. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla zeptat zástupce Google na pár otázek, které se týkají té struktury uh, Double Irish. Um, Facebook uh, Irsko, firma byla registrovaná v Irsku a ukazuje se, že se využívala ta struktura Double Irish. A um, mě by zajímalo, zda můžete potvrdit, že stále jste daňovým rezidentem, jak jsme slyšeli eh, z úst místo předsedy Google, pana Toma Hočince. Eh, z roku 2016 Google neměl tehdy na Bermudách ani jednoho zaměstnance, tak mě zajímá, zda je to pravda. A pokud eh, obě odpovědi na otázky jsou ano, tak můžete to vysvětlit? Jaké benefity Google získal z toho, že stále využívá tuto strukturu? A jak je to i po té daňové reformě v USA? Také se chci zeptat ještě na duševní vlastnictví a Bermudy. Chci se zeptat, zda je to tak, že jste eh, právě k duševnímu vlastnictví eh, relokovali z Bermud do Irska, anebo to tak plánujete? A ještě se chci zeptat, v jaké jurisdikci chcete mít práva k duševnímu vlastnictví po roce 2020? Ano, takže to byla celá paleta otázek. Já asi mohu zodpovědět tu první a poslední najednou. Naše struktura se nezměnila, ale došlo, k čemu došlo, je to, že je zde nový americký zákon, zákon o snížení daní a pracovních místech, který byl ehm, vstoupil platnost v loňském roce, který vlastně zavedl úplně novou daň. Je to daň za, z těch historických eh, příjmů. Týká se nadnárodních firm. Znamená to, že jste vlastně eh, retrospektivně ehm, zdaněni. Tento systém umožňoval staňovat ten tzv. mezinárodní zisk. Už jsem to vysvětloval v roce 2016, když jsem eh, byl v tomto výboru. Naše struktura, struktura odrážela jedinečné rysy amerického systému, ale v loňském roce byl schválen zákon o snížení daní a pracovních místech a byla tedy schválena ta nová daň. Eh, byla to vlastně daň eh, z hotovosti i mm, aktiv, které jsou v zahraničí. Mm, my jsme vlastně vlastně máme americkou eh, matku, byla zde speciální dohoda s holdingem Google Irsko pro ehm, práva k duševnímu vlastnictví. Abych byl eh, úplně přesný, cílem bylo, ehm, aby byl tedy zohledněn ten americký daňový systém, který byl výrazně, naprosto zásadně pozměněn. Já bych chtěla ještě říct, co se týče práv k duševnímu vlastnictví. E, na, takže na Bermudách nemáte žádná práva k duševnímu vlastnictví v nějakém rejstříku nebo zaregistrovaná? Ne, je to firma Alphabet Incorporated. A dobře, a plánujete přesun nebo plánujete změnu z Bermud do jiné jurisdikce? Jsou zde dva hlavní faktory. Za prvé je zde ten loňský zákon USA, ten zákon o snížení daně pracovních místech, který mění způsoby zdaňování firm, které mají sídlo v Americe. Pak jsou zde také závěry o BEPS z roku 2015, které říkají, že firmy nyní musí mít eh, na jednom místě podstatu i infrastrukturu. To znamená, ta struktura, kde máme Bermudy i Irsko, ta bude postupně ukončena během následných let. E, jsou tam také nutné změny kvůli BEPS a také určité změny, které vyplývají z irské legislativy. Děkuji. Za zelené Max Anderson. Děkuji za slovo. Já mám otázku na e, společnost nebo na skupinu Kickering. máte tam třeba Gucci nebo Yves Saint Laurent ve svém portfoliu. A pak zde máte také pobočky, pobočku ve Švýcarsku, která se jmenuje Luxury Goods International, LGI. Tato pobočka LGI dováží luxusní zboží do Švýcarska, nějak to přebalí, je tam nějaký sklad a potom to znovu prodává za vyšší ceny do jiných zemí. Podle jedné investigativní zprávy je to tak, že LGI platí pouze 8% daň, což je mnohem méně, než je daň, které jsou potom placeny v zemích, kde si ti lidé nakonec kupují ty eh, produkty. Což je velice ziskové pokud to dobře chápu, tak LGI vytváří 70 vašeho zisku, i když zaměstnává pouze 3 osob. Také jste říkala, že vaše skupina nepoužívá žádné formy agresivního daňového plánování. No ale jak to tedy nazvete? Eh, jak, jak nazvete tento příklad to, to LGI, není to přesně příklad agresivního daňového plánování, tato logistika? Eh, takže v roce 2016 LGI vydělalo asi 900 milionů eur, toto číslo máte na své webové stránce. A průměrný profit na jednoho zaměstnance je asi 13 000 eur, což je velice dobré. ale v LGI je to 1,5 miliard, což tedy opravdu eh, je dosti působivé. Takže pokud toto není systém, kde se snažíte eh, vyhnout se placení daní a snažíte se, aby eh, jste vybrali místo, kde jsou ty daně velice nízké, tak co už pak je to jiného? A pokud tedy toto není jakési přesouvání zisku, tak mi řekněte, kde tedy rostou tak eh, skvěle produktivní zaměstnanci. Děkuji. A ještě paní Longe. Poslední otázka. Děkuji za slovo. Takže zástupkyně Gering. LGI je takovou, takovým jedním takovým hubem, bylo založeno před 20 lety v rámci firmy, v rámci společnosti Caring. Mm, provádí celou řadu činností, například různé následné aktivity vycházející z produkce. Patří tam také logistika do jejich aktivit, distribuce. No a tam právě s tím souvisejí všechna rizika. S tou distribucí tam to je velice rizikové. Zaměstnává, t, t, LGI zaměstnává 840 zaměstnanců. Je to skutečná firma. Rozhodně nelze spochybnit její činnost. bez LGI bychom vůbec nemohli se dále vyvíjet takovým způsobem, jako se nám daří. A není možné říci, že LGI je nějaký systém, který byl zřízen pro přesouvání zisku. Protože všechny pobočky někdy jsou v zisku, někdy jsou ve ztrátě, ale všechny zkrátka využívají speciální know-how, které máme v rámci naší skupiny. Chcete ještě položit eh, doplňující otázku, pane poslanče? No, já si myslím, že na mou otázku asi není možné odpovědět v 60 vteřinách, které zbývají. Dobře, děkuji a za EPP pan Tom pan kendrick Zeller. Děkuji, pane předsedo. Vy jste podal prohlášení Reuters. Říkal jste, že jde tedy o podnikové aktivity ve Švýcarsku tedy konkrétní hmatatelné aktivity. Jaké jsou to přesně? Neodpověděla jste přesně na ty otázky kolegy. Proč, proč je to ve Švýcarsku tak atraktivní? O co tam jde? K Facebooku mám otázku na ten váš eh, model local selling. Vypadá slibně, ale chtěl bych k tomu eh, vědět více. Které členské státy Evropské unie, mm, ve kterých členských státech se to uplatňuje? Spojené království možná sníží eh, daňovou míru. Má vaše rozhodnutí přestěhovat se eh, něco společného s těmito nižšími daňovými výměrami? A Můžete také přesně říct, o, jaké, o jaká procenta jde? Můžete také říci, jak rychle bude prosazen ten model local selling. Prosím eh, za eh, skupinu Caring. Donc, euh, le groupe est allé en Suisse pour des raisons... Mm, děkuji mnohokrát. Eh, důvody, proč jsme se přemístili do Švýcarska, byly operativní. Švýcarsko je v samém srdci Evropy. Jeho zeměpisná eh, poloha je tedy strategická pro luxusní značky. My vyrábíme eh, své produkty v Francii, velmi blízko švýcarské hranici. A když LGA bylo eh, založeno v 90. let, tak mm, náš trh byl zejména evropský, takže to bylo z ze zeměpisných důvodů. Kromě toho nám šlo také o bezpečnost. Máme velmi drahé zásoby a e, míra bezpečnosti, kterou nám poskytují ve Švýcarsku, je vysoká. Na mikrofon, prosím. My jsme tedy vydali veřejné prohlášení že budeme mít tenhle ten local selling model všude, kde to je možné. Začali jsme s tím v Evropě a potom pokračujeme ve zbytku světa. Je to proces, který je velmi komplikovaný. Chceme to Chceme tedy zajistit, že to proběhne dobře, chceme naplnit eh, všechny právní požadavky v daných ehm, zemích. Předpokládáme, že nám to bude trvat asi dva roky, než to dosáhneme po celém světě. A co se týče tedy mm, výše daní, které zaplatíme, to určitě bude se měnit eh, vždy na základě vnitrostátního práva. Mohu ale říci, že tento model povede k tomu, že eh, tedy to riziko bude zase eh, přiřazeno těm ehm, trhům, kde tedy eh, je, eh, probíhá samotná spotřeba. Ano, já položím ještě jednu tedy do, doplňující otázku. Jsem vděčný za to, že jste mezi nás přišli. Určitě by pro vás bylo bývalo jednodušší jenom poslat písemné odpovědi, takže děkuji za to, že jste mezi nás přišli. Paní Madalony, otázka bezpečnosti pro vás je tedy důležité, aby eh, jste mohli bezpečně skladovat. Takže si myslíte, že v žádné jiné členské zemi Evropské unie by nebylo možné postavit bezpečnější sklady? A Facebook, ve kterých členech, ve čtyřech členských zemích Evropské unie máte takovouto kancelář? I, I can, uh, I, I can provide that information. Uh, to you now. I don't actually... Ty informace mohu poskytnout nyní, nemám tedy seznám uh, v hlavě, ale máme 17 kanceláří v Evropě. Pokusím se to vylovit z paměti, takže Londýn, Paříž, Berlín, v Itálii, ve Španělsku taky. Ten konkrétní seznam vám tady mohou dát. Jinak jsou to veřejné informace, takže není problém je poskytnout. Za Kering, prosím. Ano, je to tak. Bezpečnost skladu je pro nás zásadně důležitá. To je naše bohatství, to jsou naše aktiva. V 90. letech připomínám, že LGI eh, spadalo do eh, Gucci skupiny a v 90. letech šlo vlastně tady o... Švýcarsko bylo, byla země, která byla takto blízko Itálie. Mm, pochybuji, že byla jiná země, která byla tak blízko Itálii, která by poskytla takovouto míru bezpečnosti. Švýcarsko bezpochybně. bezpochyby je tedy země bezpečná a všechny velké zlatnické firmy e, jsou takto zastoupeny ve Švýcarsku jako my ze stejného důvodu. Mm-hmm. Nejsme to pouze my, kdo si myslí, že Švýcarsko je bezpečná země. Švýcarsko prostě je bezpečnou zemí pro luxusní značky, které mají e, drahé zboží, které potřebuje tam skladovat. Ještě dám slovo panu Luďkovi Niedermayerovi předtím, než eh, eh, uvedu závěry. Tak já si vážím toho, že jste mezi nás přišli. Mm, tak si vážím toho, že jste se pokusili odpovědět na naše otázky. Chápu, že necítíte eh, entuziasmus vůči unilaterálním změnám a musíme tady najít nějaký trade-off. A proto si vážím zejména tedy toho prohlášení z eh, eh, Facebooku o globální distribuci a mm, musíme určitě vypracovat dobrá řešení. Ten status quo určitě není moc dobrý, takže Mm, děkuji, že jste přišli, budeme pokračovat v diskusi a najdeme nějaká dobrá řešení společně s různými vládami, protože jedině globální řešení bude dobrým řešením. I já bych rád poděkoval všem třem řečníkům za to, že mezi nás přišli, že odpověděli na naše otázky, které my si teď um, zanalizujeme, budeme pracovat um, i nadále na této věci. Děkuji tedy, že jste mezi nás přišli a tím uzavírám dnešní zasedání. Příští zasedání výboru bude 10. prosince ve Štrasburku a 24. ledna v Bruselu. Ještě jednou mnohokrát děkuji. And for the coordinators, in camera meeting will start at half past sharp. A koordinátor